Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a pánové. Jsme připraveni začít s naší dnešním programem. Takže úplně nejprve máme na pořadu jednání eh, přivítání náměstka, teda místopředsedu maďarské vlády pana Tibora Navraxise, který je ministrem veřejné zprávy. Eh, vítáme vás, pane ministře, a očekáváme prezentaci činnosti, kterou si naplánovalo maďarské předsednictví na tuto oblast spravedlnosti a práva, zhruba desetiminutovou prezentaci a pak bychom postupovali stejně jako včera, to znamená tak zhruba dvě minuty na dotaz každého koordinátora za každou frakci, pak eh, odpovědi pana ministra všem koordinátorům a poté druhé kolo otázek eh, ze strany eh, zájemců o slovo a pak ještě jedno kolo odpovědí. Děkuji, pane předsedo dámy a pánové, poslankyně a poslanci, děkuji za tuto možnost eh, se k vám obrátit eh, s představením priorit eh, v oblasti spravedlnosti a práva maďarského předsednictví předložit vám tedy syntetickou představu o těchto prioritách a případně odpovědět na vaše, a odpovědět na vaše případné dotazy. Pokusím se být stručný, tak jak to pan předseda výboru také naznačil, abychom měli více času na otázky a odpovědi. Pokud bych měl stručně schrnout naše cíle, které jsme si stanovili v oblasti práva, spravedlnosti, tak bychom rádi během maďarského předsednictví pokračovali v tom úsilí, které již e, bylo započato a jehož cílem je přiblížit Evropskou unii svým občanům. To znamená e, postoupit ku předu ve třech oblastech. Za prvé, to je taková první oblast a první e, obecný cíl, Jde o to prosazovat ta práva, která e, vyplývají z příslušnosti k Evropské unii na základě stokholmského programu. Ta základní práva musí být ještě více zdůrazněna evropské občanství e, se musí rozvíjet a dále musíme také eh, odstranit překážky. V tomto směru jsme již přijali určitá opatření v poslední době. V Gedele minulý pátek se konalo neformální zasedání ministrů a diskutovali jsme o zprávě Evropské komise o evropském občanství. Definovali jsme tam určité překážky, které existují na cestě k tomuto evropskému občanství, tak jak eh, o tom hovoří zpráva komise. Identifikovali jsme tam určitá nutná opatření, která je třeba přijmout, legislativní a nelegislativní kroky, které musíme učinit, abychom ty překážky Eh, zrušili a na této neformální eh, schůzce ministrů jsme rovněž hovořili o tom, jak bychom mohli do budoucna zapracovat tu dimenzi základních práv do eh, fungování rady, tak aby to bylo možné ještě efektivněji než doposud vyjednává komise, nicméně rada může přijít i s určitými eh, směry ohledně toho, jak Evropská unie přistupuje k umluvě o lidských právech. A doufáme, že se nám eh, podaří eh, toto přistoupení k umluvě o lidských právech zase posunout ku předu do konce maďarského předsednictví a možná i dosáhnout toho, že eh, Unie se stane smluvní stranou. Další významným krokem, eh, významným úkolem maďarského předsednictví je snaha o to transformovat Unii tak, aby se stala občanům ještě bližší Eh, jde o to, aby se nám podařilo usnadnit každodenní život evropských občanů uvnitř Unie. A v následujících měsících bychom rádi také skonsolidovali ochranu obětí trestných činů eh, chceme vytvořit takovou cestovní mapu a pro tento cíl eh, se také chystáme svolat konferenci od Evropské komise očekáváme takový souhrný balíček, legislativní balíček, který by se vztahoval k ochraně obětí a k těm trestně právním řízením směrnice o právu na informace by mohla být přijata, jak pevně věříme, ještě před závěrem maďarského předsednictví. A tato směrnice bude také vlastně poskytovat více právní jistoty a bezpečnosti na evropském poli ohledně e, otázek spojených s dědictvím, sukcesí, tak e, tady e, se pokusíme také věci sladit, aby bylo možno uznávat snadněji jednotlivé právní jednotlivá právní rozhodnutí a tak eh, postupovat, aby bylo možno zjednodušit i právní úkony v této oblasti. Pak eh, tady máme nový návrh eh, takzvaného Bruselu 1. To se jedná o prosazování rozhodnutí ve věcech soukromoprávních a obchodních a v neposlední řadě bych chtěl ještě zmínit jednu velmi důležitou dimenzi, eh, a to je velmi těsná spolupráce s evropskými institucemi. Nepochybně budu mít eh, možnost eh, o tom s vámi ještě hovořit při odpovědích na vaše otázky. Účinná spolupráce mezi radou a parlamentem je naprosto klíčová. Bez takovéto spolupráce prostě nemůžeme nikdy doufat, že se e, nám podaří věci dotáhnout do konce. Takže já e, na vás apeluji, abyste nám poskytli vaši podporu a pomoc. Pokusíme se být velice pružní, aby Rada a parlament mohli e, tedy úspěšně spolupracovat a aby se nám podařilo velice úspěšně dotáhnout ty věci do konce. Děkuji, předseda, děkuji za to, že jste byl tak stručný, pane místopředsedo, pane ministře, a že jste tedy stručně schrnul priority vašeho předsednictví na následující půl rok. Teď jsou na řadě koordinátoři, nejprve Simon Bosutil eh, za EPP na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo, a Děkuji, pane místopředsedo maďarské vlády, za vaši prezentaci a za to, že jste dnes ráno mezi námi. Mám tři otázky, které bych chtěl vznést. Nejprve je to věc, kterou jste zmínil i vy. Jedná se o ochranu obědí. obětí. Jak tomu rozumím, tak rada je zablokována, co se týče stávajícího návrhu ve vztahu k ochraně obětí. Je to návrh, který byl předložen původně v radě. A já bych rád věděl, zdali se pokusíte tento návrh nadále prosazovat, aby ty věci byly vyřešeny rychle, a nebo, že, jestli se rozhodnete pro to, že budete očekávat následující nový návrh ze strany Evropské komise, eh, který by měl tedy mm, být na stole někdy během těch šesti měsíců vašeho předsednictví. Druhá otázka, a tady si nejsem jistý, jestli je to eh, váš eh, Eh, jestli je to věc, která se vás dotýká jako ministerstva, ale eh, zkusím to stejně. V loňském roce se parlament zabýval dohodou se spojenými státy mezi Unii a eh, spojenými státy ohledně předávání bankovních údajů, takzvaná dohoda SWIFT. A závěrem bylo řečeno, že bychom měli pracovat společně, abychom pracovali na Eh, evropském TFTP, to znamená, že bychom se neměli spolehat na tento program ze strany Spojených států, ale měli bychom vypracovat náš vlastní unijní. Takže tento eh, nápad zde zazněl, nicméně eh, toto rozhodnutí je již rok staré a mě by zajímalo, zdali to Maďaři chtějí nějak posunout dál. A v neposlední řadě je to otázka finančních výhledů. Tady by mě zajímalo, jakou, mají, jakou má maďarské předsednictví eh, představu, s čím tedy přijde především v oblasti tedy trestně eh, právní, lidských práv, eh, svobody a spravedlnosti. Děkuji. A teď jménem SD Claude Morales. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se také chtěl ptát na e, oběti zločinů a jejich ochranu a na finanční e, výhledy e, my máme takovou představu, že komise má přijít brzy s konkrétními návrhy. Pan ministr jistě ví, že otázka obětí je velmi ožehavá. Je tady eh, problém s tím, že ty právní eh, řády se v jednotlivých státech poměrně liší, ta informovanost o nich je nízká a mě by zajímalo, jaké konkrétní návrhy eh, chcete předložit, jaké balíky tedy právních norem se chystáte uvést v chod právě v oblasti ochrany obětí trestných činů. Za druhé bych si rád dovolil položit otázku, která tak trochu navazuje na to slyšení eh, v minulém týdnu, kde jste odpovídal na přímou otázku naší frakce a mě. My jsme teď dostali eh, od komisařky Kroes, eh, dopis, my jako jistě o tom víme, chcete jde vlastně o vyváženost ve sdělovacích prostředcích Eh, jedná se tedy o ten váš mediální zákon a eh, komisařka Kres. Eh, podala celou řadu, eh, celou řadu dotazů v tom dopise, který eh, napsala maďarskému předsednictví eh, ohledně vyváženosti a zpravodajství a tak dále. Takže mě by zajímalo, zdali to podle vás opravdu v případě nevyváženého zpravodajství zakládá důvod k postihu a také bych rád věděl, jaký vůbec, jakou odpověď dostala komisařka na svůj dopis. Dále je tady frakce frakce ALDE. Děkuji, pane místopředsedo, za to, že jste tady prezentoval eh, celou řadu otázek, které jsou eh, zajímavé pro maďarské předsednictví. Eh, otázka ochrany obětí tady již byla zmíněna, takže o tom nebudu hovořit. Mám ještě tři další velmi stručné otázky. Zmínil jste se o věci týkající se občanství a o tom, že jste se již zamýšleli nad tím, jak překonat stávající překážky. Mohl byste to trošičku více rozvést a e, podělit se s námi o ty myšlenky kolem toho překonávání překážek. Velice zajímavé prohlášení se e, týkalo také Eh, do eh, implementace základních práv v aktivitách rady. Eh, to mě zaujalo a tady bych také ráda trochu více věděla o vizi, kterou v tomto směru máte. Rovněž bych ráda věděla, do jaké míry a jak bude maďarské předsednictví zapojeno do monitorování a možná i více než monitorování v věci jednání mezi Unií a Spojenými státy ohledně ochrany dat, výměny dat a tak dále. Děkuji. Děkuji za zelené paní z Argentíny. Děkuji, pane předsedo. Za 6 až 8 týdnů, jestli tomu dobře rozumím, se Evropská unie připojí k Evropské umluvě o lidských práv. Je to za vašeho předsednictví a je to velká čest, nicméně rozprava kolem eh, této eh, otázky tak trochu eh, vyprchává, pokud mám hovořit o své zemi, o nizozemí. Eh, moje země by ráda otevřela rozpravu o právech uprchlíků a migrantů. Eh, když se podívám na vaši zemi, na vaše návrhy o, na, eh, o zákonu o mediálních, o sdělovacích prostředcích, tak to se také vztahuje vlastně k lidským právům. Včera jsme hovořili o diskriminaci, o tom, co je ve sdělovacích prostředcích vhodné a co ne to, že vy vlastně jako Maďarsko budete podepisovat za Unii, či povedete tuto věc podpisu umluvy o lidských právech, mě vede eh, k tomu, eh, jak se postavíte k tomuto posvátnému okamžiku, když eh, si vzpomenu na to, co řekl včera co řekla kolegyně Weber k ochraně Eh, eh, dat. Váš kolega řekl, že teď může být vlastně bezpečnější cestovat z Unie do Spojených států, než cestovat uvnitř Unie. A on patrně měl na mysli ten objem bezpečnostních opatření během letu. Pokud by toto měla být představa maďarského předsednictví, tak by mě zajímalo, zdali byste mohl hovořit také o otázkách spojených se soukromím, co se Eh, dotýkají bezpečnosti při letovém provozu. Další frakce. Pan předseda Pane předsedo, děkuji vám za slovo a e, já bych se chtěl zabývat dvěma otázkami. Jedna se týká výměny údajů, především e, toho, co nazýváme PNR a diskuze kolem e, této věci. Jak víte, tak jsme zaznamenali určitý pokrok v otázce E, toho rámce, ve kterém bude s těmi údaji zacházeno. E, mně se zdá, že to trvalo trvá poměrně dlouho a podle komisařky Malstrémové to bude dlouhodobá záležitost. E, mezičase tady je také celá řada velmi na oleha, ožehavých témat eh, vztahujících se k PNR a mě by zajímalo, jak eh, to pan ministr vidí. Zda se tady podaří určitá vyváženost v těchto věcech dodržet. A další otázka se týká pohybu lidí. Já to eh, úmyslně říkám takto e, vágně. E, to se vlastně dotýká otázek azylu, migrace, vnějších hranic Evropské unie a způsobu jak pracujeme s Frontexem a z e, finančních zdrojů, které mohou být nutné pro všechny tyto záležitosti. Takže mě by zajímalo, zdali by pan ministr mohl říct pár slov o tom, jak během maďarského předsednictví vidí práci v těchto konfliktních e, a obtížných oblastech, protože ony jsou klíčové právě pro náš výbor. Děkuji, Mr. Tavares. Eh, za pan Tavares. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane místopředsedo Navračiši. Musím říct, že já jsem optimistou, co se týče maďarského předsednictví a toho, eh, že splní své priority protože abych byl upřímný, tak tady zas tak velké priority nevidím. Vy hovoříte o dědickém právu a o e, otázkách ochrany obětí a e, právech obětí, ale nemyslím si, že tady jsou nějaké konkrétní cíle, kterých by e, se dalo dosáhnout, kromě té konference a určité harmonizace mezi jednotlivými systémy dědického práva. To mi připadá jako poměrně skromné priority, takže by to nemělo být až tak obtížné. Nicméně to portfolio je velmi široké. Eh, já bych položil tři otázky ohledně tří oblastí, eh, které jsou předmětem eh, velkých obav ze strany občanů u mě doma i jinde. Nejprve se jedná o ochrany, ochranu údajů. Dozvídáme se, že tady e, jsou uzavírány bilaterální dohody se spojenými státy, dokonce i poté, co e, vyjednávací mandát dostala Evropská komise e, za Unii. A myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby tady byla společná pozice, kdyby tady bylo společné stanovisko ze strany Rady, což by nepochybně zvýšilo vyjednávací kapacitu naší strany. Za druhé, Eh, svoboda vyjadřování. Eh, nebudu opakovat otázku, která zde zazněla, ta odpověď na ní mě ale velice zajímá. Slyšeli jsme o eh, otázce svobody projevu ve všech 27 zemích, ne pouze v Maďarsku. Mě by zajímalo, zdali máte v úmyslu vytvořit jakousi analýzu aby, bylo zmapován, aby byla zmapována tato situace. Myslím, že i Rada má něco podobného v úmyslu. Za třetí, my eh, jsme položili otázku Radě ohledně radikalizace a pak je tady sdělení komise o radikalizaci. Byla to moje otázka a otázka Sáry Ludford. Odpověď, kterou jsme dostali, nebyla příliš uspokojivá, takže by mě zajímalo, zdali to můžete ještě doplnit. Děkuji vám. Thank you. E no Děkuji, nevidím, že by tady byl někdo za EFD, kdo by si chtěl vzít slovo jménem této frakce, takže přejdeme k paní Morvaj za nezařazené. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já jsem právničkou a proto mě také velmi zajímá ochrana obětí trestné činnosti. A mě také hlavně zajímá tedy otázka ženských obětí a obětí, které představují děti. Také se hodně zabývám otázkami domácího násilí. Opět se tedy zaměřuji na ženy a děti. A proto bych se ráda zeptala, co si představuje nebo co naplánovalo maďarské předsednictví právě pro toto oblast, protože já vím, že v radě se o tomto tématu bude hovořit. Chci poukázat na to, že vím, že maďarská vláda se v této oblasti hodně angažuje, i když je možné, že tyto její aktivity nebudou brány příliš vážně, pokud se neučiní nějaké zásadní kroky. V tuto chvíli víme, že mezi lety 2002 a 2010 v tomto období tedy liberálně socialistická maďarská vláda využívala nepříliš korektním způsobem prokuraturu a soudy. Postupovala velmi tvrdým způsobem proti různým osobám a dokonce jsme slyšeli i jaksi ve, o velmi, velmi tvrdých případech, ve kterých eh, docházelo k ubližování, dokonce eh, k ničení zraku a tak dále. To byla témata, o kterých se hovořilo v maďarském parlamentu. Například Například v roce 2006 o tom hovořil pan Guďáš v parlamentu a hovořilo se o několika takových eh, případech nebo o mnohých případech a já si myslím, že by bylo velmi důležité, aby se popis těchto případů přeložil i do jiných jazyků, jako například do francouzštiny, aby Evropa věděla, co se u nás děje, protože maďarská vláda není zodpovědná pouze za své obyvatelstvo, za svůj národ, ale za za dění v celé Evropě. Takže já bych ráda znala váš postoj k tomuto. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám pěkně za všechny otázky, které jste položili a také za příležitost, která mi byla dána na tyto otázky odpovědět. Jsem velmi rád, že mohu hovořit o našich prioritách také na základě vašich otázek. Budu hovořit o tom mediálním zákonu pokud s tím budete souhlasit, tak začnu s tématy, u kterých já jako ministr spravedlnosti nebudu moci možná odpovědět uspokojivým způsobem, protože to nespadá do mé pravomoci. Například otázky týkající se vnějších hranic. To je v podstatě otázka, která spadá do pravomocí ministerstva vnitra. Včera zde s vámi byl náš pan ministr Pintýr a ten se k této otázce mohl vyslovit. Eh, samozřejmě, pokud byste chtěli, abych eh, se k tomu vyjadřoval nějak eh, obsáhleji, tak bych vás poprosil, abyste mi ty otázky poslali písemně a abyste byli trpěliví, protože já budu muset kontaktovat příslušné úřady, aby moje odpověď byla adekvátní. Pan Tavares se ptá, ptal na politickou radikalizaci a extremismus, kterým čelíme. To je také otázka, která více spadá do pravomoci ministerstva vnitra. Ale opět opakuji, pokud byste chtěli, abych se k tomu vyjádřil, nebo abych získal odpověď na vaši otázku, tak eh, mi to prosím napište písemně a já budu po mém příjezdu do Budapešti kontaktovat ministerstvo vnitra. Co se týče těch dalších otázek, já bych je rád schrnul do různých tematických bloků, abych mohl odpovídat co nejstručněji a abychom mohli dále pokračovat eh, s otázkami. V první řadě ochrana obětí. Co se týče ochrany obětí, tak my zastáváme ten názor, že je třeba počkat se na ten průřezový balíček Evropské unie, který bude tedy přijat na Evropské unii a který se bude týkat ochrany obětí. Bude to důležité pro nás ze hlediska právního, ale také ze hlediska záruk. Musíme vyčkat vyjádření komise, potřebujeme vědět, eh, jaký je tedy postoj komise. Komise musí zveřejnit svůj plán. Vy všichni přeci znáte Evropský ochranný příkaz. Ten nebyl ve všech členských státech, řekněme, přijat stoprocentně pozitivně. My v každém případě tady vývoj této otázky sledujeme, ale jak jsem již eh, říkal, nejdříve musíme počkat na to, jaký návrh předloží komise a uvidíme tedy, jak se k tomu budeme moci postavit my. Je to citlivá otázka, protože ochrana obětí se týká právě těch nejzranitelnějších. K tomu bych možná zmínil ještě jedno téma, a to je násilí páchané na dětech. Jde o různé sexuální zločiny a tady hovoříme o té nejzranitelnější skupině, hned tedy po ženách nebo vedle žen jsou to děti. A my bychom v rámci našeho předsednictví chtěli dosáhnout některých pozitivních výsledků. Jde o sexuální zločiny páchané na dětech. A my bychom chtěli předložit návrh směrnice a doufáme tedy, že by se nám to mohlo podařit ke konci, nebo nejen, nejen předložit, ale dokonce přijmout tuto směrnici ke konci našeho předsednictví. V souvislosti s právami dětí, protože hovoříme, jak jsem již zmínil, o této zranitelné skupině. Tak k tomuto tématu bychom chtěli na konci května uspořádat eh, mezinárodní konferenci, a to ve spolupráci s organizací Missing Children a nejen. Jde o tom eh, pohovořit si o různých tématech a také jak si zdůraznit ten fakt, nebo zvýšit povědomí o existenci takzvané evropské horké linky, na kterou lze volat v případě, že zmizí eh, nějaké dítě. A rád bych možná v tu této souvislosti řekl, že Maďarsko je nebo bylo jednou z prvních zemí, které tuto horkou telefonní linku zavedlo. A Eh, chci říci, že tato horká linka je doposavat používána při hledání zmizelých dětí. Eh, někteří z vás zmínili ochranu údajů. Takže to by byl ten následující tematický blok, kterému bych se rád věnoval. Jde tedy ten, o ten systém PNR, to znamená o vzájemném vyměňování informací o cestujících. My máme určitou dohodu se Spojenými státy americkými. A co se týče té dohody PNR, tak to je velmi komplikované jde o velmi komplikovanou dohodu, protože už v tuto chvíli hovoříme o modernizaci, o rozšíření kompetencí této dohody a e, v této souvislosti budou podniknuty první kroky již v tomto měsíci lednu v Budapešti. Došlo již k navázání prvních kontaktů a my se v podstatě v tuto chvíli snažíme co nejvíce zblížit stanoviska Evropské unie a Spojených států amerických. Myslím si, že tady bude ve, hrát velkou roli setkání ministrů spravedlnosti Evropské unie a USA, které proběhne v Dubnu. Já si myslím, že z tohoto setkání by mohly být nějaké zásadní impulzy tato jednání jsou vedena komisí a e, rada, jak parlament, komisi v této iniciativě podporují a zároveň vykonávají dohlížející funkci. A my ve spolupráci s komisí budeme moci parlamentu průběžně předkládat informace o jednání nebo o vývoji tedy eh, té otázky ochrany údajů. Dále, co se týče otázky pana Busutila a finančních prostředků. Mohu slíbit pouze jedno průběhu jednání se budeme snažit být co nejaktivnější a budeme se snažit vytvářet ty nejpříznivější podmínky pro finanční prostředky, tak aby ty finanční prostředky odpovídaly našim prioritám. Co se týče evropské integrace, tak tu považujeme za velmi důležitý cíl, protože jde o to zajistit, aby evropští občané se cítili co nejblíže Evropské unii. Jde o to, aby evropští občané se opravdu cítili Evropany, aby evropské občanství se stalo skutečností. Dále, co se týče otázky paní poslankyně Weber neformální setkání ministrů v Gdl se věnovalo té otázce a začal se vytvářet konsenzus v tom smyslu, že interní struktury rady je třeba využívat efektivněji, a to hlavně na úrovni pracovních skupin a také na úrovni ministrů. A to hlavně co se týče otázek souvisejících se základními lidskými právy. To znamená, je třeba ty postupy zefektivnit jak na úrovni pracovních skupin, tak na úrovni ministerských jednání. Evropská agentura pro lidská práva v této souvislosti jistě bude hrát důležitou roli a jsem si jistý, že i do budoucna nás komise bude seznamovat se svými úmysly, tak abychom mohli všichni navzájem zohledňovat naše stanoviska a abychom také mohli zohledňovat práci této agentury pro lidská práva. Paní poslankyně Gentiny se ptala na otázku soukromí. Myslím si, že tady spíš jde opět o ochranu údajů a o dohodu mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. Já si myslím, že tady je třeba dbát na to, aby nedocházelo k porušování práv evropských občanů. Jde o to zajistit ochranu soukromí evropských občanů a z tohoto důvodu je velmi důležité naše připojení k, umluvě, k Evropské umluvě lidských práv. A to bude mimo jiné znamenat i to, že ve chvíli, kdy u někoho dojde k porušení jeho práv, tato osoba může poté využít ty adekvátní postupy pro žalobu. To znamená, jde o to, aby při rozhodování byla ještě intenzivněji zohledňovaná lidská práva nebo práva našich občanů. Je to otázka, která musí být jednoduše zohledňována vždy, kdy se pracuje na vytváření nových právních aktů. Musí to být téma, které bude stále a všudy přítomné na úrovni Evropy. Ještě s ohledem na ten mediální zákon, rád bych řekl něco ke svobodě projevu. Pan poslanec Moraes hovořil o dopisu komise maďarské vládě, který se týkal hlavně tedy svobody vyjadřování a svobody projevu. Já si myslím, že toto je pouze jedním důkazem toho, že v jednotlivých členských státech existují jaksi různé tradice, různá kultura, to znamená, že různé státy mohou na různé otázky nahlížet různým způsobem. v Maďarsku nejsem si vědom, že by kdykoliv kdokoliv hovořil o možnosti ohrožení ne, ne, nebo omezování těchto práv. Již příští týden na tento dopis budeme schopni reagovat. A co se týče tohoto mediálního zákonu, tak my jsme tímto zákonem naopak chtěli posílit a podpořit svobodu projevu a vyjadřování. Ve chvíli, kdy si komise myslí, že tento zákon naopak tuto svobodu nebo tato práva by mohl porušovat, no tak musíme najít nějakou cestu nebo nějaký způsob jaksi eh, změny nebo pozměnění nebo výkladu, který docílí toho, že tady mm, dosáhneme vyváženosti, že tato práva nebudou porušována nebo omezována. Jde o to, abychom vám vyložili naší představu nebo náš postoj. To znamená, že vám předložíme také výklad našeho ústavního soudu a náš výklad fungování tohoto zákona. Například jedním aspektem takovéhoto vyváženého spravodajství je to, že je třeba se podívat opravdu na ten na to celkové programové složení televizního vysílání. Nejde o to zaměřovat se na konkrétní jednotlivé programy. Jde o to podívat se opravdu na to plošně nebo tak jaksi z celkového hlediska. A pokud by komise byla toho názoru, nebo naši odborníci eh, dojdou k tomu závěru, že takováto přísná regulace není nutná, tak my samozřejmě přistoupíme k úpravě zákona. To je, to je jasné. Pokud jsem neodpověděl na některou z otázek, tak se vám omlouvám. Děkuji, pane předsedo. Paní Sargentini, prosím, buďte stručná, tak abychom mohli pokračovat s druhým kolem. Já nemám pocit, že by se na mě zapomnělo, ale mám návaznou otázku ohledně ochrany údajů ve vztahu k USA. Ukazuje se, že jednání o PNR zřejmě probíhají dobře, ale jednání o eh, ochraně údajů jsou trošku se komplikují. A pro nás je důležité, aby to bylo součástí balíčku, protože se nejedná jenom o postupy, ale také o principy. A bylo by tedy dobré, kdybyste nám řekli, jak si představujete, že by šlo zajistit, aby to fungovalo dohromady. Prosím, já neotvírejte druhé otázky pro koordinátory, protože, eh, pane Tavareši, měli jste dvě minuty, které jste i překročil, takže pokud máte nějakou konkretizaci toho prohlášení, ale prosím, neotvírejte znovu eh, ty otázky, protože tady máme ještě další poslance, kteří se chtějí zeptat. Děkuji za radu, pane předsedo. Ano, vím, že radikalizace spadá do vnitra ale má to řadu aspektů, které se dotýkají základních práv. To je váš rezort, jako svoboda združování, svoboda schromažďování a svoboda eh, myšlení a vyznání. A mm, samozřejmě se můžete zeptat kolegy na podrobnosti, ale mě by zajímalo, zda vůbec se těmito aspekty zabýváte, protože to souvisí s poněkud zmatenou definicí radikalizace a násilné radikalizace. Podívám-li se na citace vašeho premiéra, ten hovoří o radikálních úsporných opatřeních a podobně. A kvůli tomuto zmatení pojmu pak mohou vznikat problémy se základními právy. Mě by zajímalo, jestli si to uvědomujete. Jen tedy stručně Takže k té otázce paní Sargentini velice stručně. V současnosti to zdržení je na straně USA. V prosincových jednáních mezi EU a USA Eh, to také nebylo vinou delegace EU, že došlo k prodlevám. A proto eh, na konec tohoto měsíce jsme uspořádali konferenci o ochraně údajů a za tímto účelem jsme pozvali i odborníky z USA my skutečně je v podstatě pořád eh, otravujeme s tím, aby tam poslali eh, na to jednání zástupce s příslušným mandátem. A potom k té otázce pana Tavarese. Já si myslím, že tady jde asi o jazykový nebo kulturní rozdíl. To slovo radikální eh, asi tady nejen v maďarštině, ale v jiných jazycích Eh, je vlastně ze slova eh, kořen, to znamená něco, co stojí u kořene, co je zcela základně. Já si myslím, že to ne, nějak nesouvisí s extremismem. A pokud jde o ten, tu mlhavou koncepci eh, radikalizace, myslím, že v politickém žargonu hovořili se o politickém uh, radikalismu, pokud to chceme používat jako synonymum extremismu, pane Tavareši, pak můžeme říci, eh, můžeme hovořit o extremistických silách, to znamená silách, které bojují proti demokracii a které chtějí nastolit diktaturu, nebo snahy rasistické, eh, které podporují jiné extrémní názory. Ano, to bychom tedy mohli vnímat eh, jako radikalismus ve spojení s extremismem ale pokud jde třeba o radikální snižování daní, to přece s tím nemůžeme srovnávat. Předseda, nyní tedy druhé kolo otázek. Mám tady poměrně hodně žádostí o slovo ze strany poslanců, takže přečtu seznam. Mrs. Intveld, Mrs. Romero López, Mr. Romeva, Mrs. Bauer, Mrs. Angelilli, Mr. Lambrinidis, Mrs. Alfano, Mrs. Becerril, Mr. Papa Nicolau and Mr. Foss. Ten seznam nyní uzavírám. Vidím, že také chcete být ještě na seznam, paní Papadopoulou. A pak tedy ten seznam uzavřu. A prosím, abyste se drželi každý minuty. Nezapomínejte, že máme ještě hlasování naplánované na dnešní dopoledne a další body a také chceme tady poskytnout panu ministrovi dostatek času na odpovědi. Takže nejprve pan Enciu. Děkuji, pane předsedo, budu velmi stručný. Nejprve chci poděkovat eh, panu vicepremiérovi za to, že je tady mezi námi a všechno nám vysvětlil. Já jsem si pozorně prostudoval program maďarského předsednictví a u priorit jste zdůrazňoval vztahy s USA a s Kanadou. Také vidím, že mezi prioritami zmiňujete problém recipro- vízové reciprocity ve vztahu s Ruskem a Moldavskem. Bohužel jste se nezmínil o vízové reciprocitě, která se týká pěti členských států a jejich vztahů s Kanadou a se Spojenými státy. Já bych se vrátil k právům evropských občanů a k evropskému občanství. To je, myslím, problematická věc. Nedomníváte se tedy, že by bylo na čase zdvojnásobit úsilí v dialogu s USA a Kanadou ohledně poskytování reciprocity v oblasti víz? Děkuji, paní Intveld. Děkuji, pane předsedo, budu stručná. Dvě věci, o kterých hovořil pan ministr, mě potěšily. Zdůraznil nutnost vymáhání základních práv a učinění hmatatelných kroků ve prospěch občanů. Místo jaksi byrokratického zaškrtávání splnění úkolů v EU bychom asi měli spíše vytvořit právní nástroj, eh, který by umožnil občanům, aby před soudem hájili svá práva. A v tomto kontextu bych vás požádala, abyste prosazoval eh, horizontální protidiskriminační směrnici. A druhá věc, která se týká toho kontroverzního mediálního zákona, článek 83, eh, kde se uvádí, že sdělovací prostředky musí respektovat ehm, eh, vlastně institut ehm, manželství a rodiny. A vlastně maďarský zákon nově chce definovat manželství a rodinu v ústavě, omezit to pouze na vlastně vztahy mezi mužem a ženou. A Vlastně eh, ředitel vašeho mediálního úřadu označil polibek eh, homosexuálů v televizi jako něco, co porušuje institut manželství. Eh, to by v podstatě znamenalo, že homosexuálové, lesbičky, bisexuálové budou v podstatě neviditelní v maďarských sdělovacích prostředcích. A mě by zajímalo, co maďarské předsednictví udělá proto, aby základní práva platily i pro tyto lidi s jinou sexuální orientací. Děkuji, paní Romero. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, násilí na ženách je i nadále v Evropě tabu. Já bych se vás chtěla zeptat, protože znám čísla ze své země, kde to je 80 žen a 21 nezletilých, které jsou obětí rodinného násilí. A chci se zeptat, zda znáte čísla Eh, která se týkají eh, počtu žen, které jsou oběti domácího násilí v Maďarsku. A jestli tedy máte zájem, aby vzniklo nějaké monitorovací středisko, které by to sledovalo pro celou Evropu. Máme čísla o 2500 ženách, ale to jsou čísla nevládních organizací, nejsou to oficiální údaje. To je první otázka. A druhá otázka, Eh, ta se týká eh, ochranného příkazu. Já jsem byla spoluspravodajkou pro tento evropský ochranný příkaz na tomto výboru a chtěla bych se zeptat, protože znám prohlášení komise a víme, že problém s uznáváním ochranných opatření je složité téma, ale komise to téma nechce řešit. Takže ženy, které v mé zemi eh, mají ochranný příkaz, pochází, který pochází z Maďarska, a víte, že podobných situací je hodně, tak ty ženy, které mají vlastně maďarský ochranný příkaz, bude jim automaticky uznán, anebo budou muset vlastně trpět tím, že zase se bude to muset řešit znova. Eh, ten, eh, ten dokument komise totiž zatím neřeší tu odlišnou právní situaci, která v Evropě je. Děkuji, pan Romeva. Eh, pane vicepremiére, já bych chtěla zopakovat jednu z otázek. Tady jsem. No, Já bych chtěl opakovat eh, jednu z otázek, která už tady byla položena a která se týká protidiskriminační směrnice. My jsme toto téma sledovali za posledních dvou předsednictví, vlastně bylo to za španělského a belgického předsednictví a mě by zajímalo, eh, jak, je toto, jak vysoko to stojí ve vašich prioritách. Vy jste zmiňoval třeba o mm, občanských právech, Hovořil jste o Romech a tato směrnice se také e, týká práv Romů. A v tomto kontextu bych chtěl vidět, jak tedy hodláte postupovat s prací na této směrnici, protože víme, že jsou některé členské státy, které mají určité obavy. Jak tedy e, tu situaci e, řídíte, jaký je váš harmonogram a kdy můžeme během tohoto půl roku očekávat nějaké konkrétní výsledky? Děkuji. Děkuji, paní Bauer. Děkuji, že i já mohu položit otázku. Mám dvě otázky, pane ministře. Na poslední plenárce se projednávalo téma mezinárodních adopcí. Paní komisařka, která tam byla přítomná, řekla, že soudní rozhodnutí v oblasti mezinárodních adopcí nepatří mezi eh, aspekty, které podléhají vzájemnému uznávání mezi členskými státy. Vy vlastně se zabýváte otázkou vzájemného uznávání rozhodnutí v občanském a obchodním právu a proto bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné soudní rozhodnutí týkající se adopcí eh, také zařadit mezi takovéto dokumenty. A druhá otázka, občanství eh, a evropské občanství tady eh, jde také o subsidiaritu, protože evropské občanství eh, samozřejmě eh, se týká vlastně občanství i jednotlivých států. A my zaznamenáváme určitou tendenci zbavit národnosti vlastně občana, který požádá o státní příslušnost i v jiné zemi, občanství v jiné zemi. Eh, to se týká třeba vztahu s USA. A to v podstatě znamená ztrátu evropského občanství člověkem, který požádá o americké občanství. Ještě prosím půl minuty, pane předsedo. To souvisí také s tím, že jak je možné, že v EU v případě dvou členských států se neuznává dvojí státní občanství. To znamená, že jedno občanství vede ke ztrátě druhého. Děkuji. Já se vždycky snažím být eh, flexibilní, pokud jde o čas, ale opravdu snažte se i vy, abychom to zvládli včas, protože už se dostáváme trochu do skluzu s touto diskusí. Nyní eh, paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat eh, panu ministrovi za to, že zdůraznil, že směrnice proti dětské pornografii a sexuálnímu vykořisťování dětí patří mezi priority maďarského předsednictví. Chci říci, že na konci tohoto zasedání, nebo po tomto zasedání, budu hovořit se zástupcem rady, tak, abychom společně definovali rámec pro nadcházející trialog. Mám k tomu eh, dvě otázky. Navážu na to, co říkala kolegyně Bauer. Mě by zajímalo, zda maďarské předsednictví přijme opatření v oblasti vzájemného uznávání eh, dokladu dětí, které mohou být adoptovány. Paní Bauer připomněla, že minulý týden parlament schválil usnesení, ve kterém zdůrazňuje problematiku opuštěných dětí, které by měly mít možnost být adoptovány. Samozřejmě se to dotýká členských států ale e, někdy tady vzniká problém s uznáváním dokladů totožnosti a soudních rozhodnutí. Také by mě zajímalo, zda počítáte s aktualizací právních nástrojů, které se týkají vlastně e, e, zavlečení dětí nebo nezletilých do ciziny. Je mnoho smíšených manželství, a jakmile se tyto páry eh, eh, rozloučí, tak často pak dochází k zavlečení dětí do ciziny. Děkuji, prosím, další řečník. Děkuji, pane předsedo, pane eh, vicepremiére, vítejte. Horizontální protidiskriminační směrnice je pro nás mimořádně důležitá, jak už řekli kolegové. Je to zablokováno na radě. Parlament má stanovisko, ale rada tedy přešlapuje na místě. Vy jste řekl, že je to pro vás důležité. Souhlasil byste tedy s tím, eh, že třeba za dva měsíce byste znovu předstoupil před tento výbor a podal nám zprávu ohledně toho, jak pokračují jednání na radě. Ptám se na to proto, že je to důležité, abychom vedle těch dobrých eh, úmyslů viděli i nějaké činy na radě. A Eh, nás by tedy zajímalo, zda nás můžete informovat o dalším pokroku. Moje hlavní otázka se týká vězení a podmínek ve vězení. Mezinárodní dohoda o předcházení mučení a nelidskému zacházení vyžaduje, aby v podstatě v každém členském státu byl jakýsi ombudsman, který bude mít možnost navštívit vězení a hájit lidská práva jejich dodržování ve věznicích v mnoha členských státech eh, ty podmínky nejsou dobré. Eh, a je tady, tady zelená kniha komise a já se ptám, zda ho dáte toto téma nějak prosazovat s kolegy na radě. Děkuji, pan Alfano. Paní Alfano. Děkuji. Je jasné, že veřejné mění a nevládní organizace jsou velice znepokojeny vaším předsednictvím. Souvisí to také s ústavním postupem, vlastně kdy se uvažuje o zavedení zákonů, které zakážou sňatky osob stejného pohlaví. A mě tedy zajímá konkrétní otázka, eh, která se eh, týká vlastně ředitele té mediální rady. Můžete nás informovat, jaké pravomoci má tento člověk? Já jsem se dočetla, že to je eh, nějaká dáma, která navíc často se vyjadřuje velice homofobně. Potom zakázala Pokémony a v minulosti eh, také snad zastávala post šéf redaktorky nějakého pornografického časopisu, což je trochu podivné. Můžete nás informovat? Děkuji, paní Besaril. Děkuji, pane ministře, za eh, vaši dnešní prezentaci. Jako spoluspravodajka s paní Romero eh, jsem se chtěla zeptat na postoj maďarské vlády k ochrannému příkazu ale zřejmě jsem vyrozuměla, že už jste na to trochu odpověděl, ale byla bych ráda, aby to vysvětleno lépe. Potom jsem, by mě zajímalo, jakožto členky výboru pro práva žen, zda hodláte bojovat proti eh, vlastně násilí na ženách. A poslední otázka. Včera ministr vnitra řekl, že jednou z priorit maďarského předsednictví je boj proti terorismu a to já vítám, ale mě by zajímalo, zda eh, tedy za vás jakožto ministra spravedlnosti se také bude, budou chránit oběti terorismu které, vlastně potřebují především právo na důstojnost a na spravedlnost. Děkuji, pan Papa Nikolau. Děkuji mnohokrát, pane vicepremiére. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda řekla něco k otázkám terorismu. V Itálii, Řecku, Německu v posledních letech došlo k teroristickým útokům se smrtelnými obětmi. Bylo také poměrně vysoké číslo zraněných, které v podstatě souviselo s těmito útoky. V Německu se jednalo o útoky mimo jiné na velvyslanectví. To znamená, že je to téma, které, kterým se musíme zabývat my všichni. A já se proto ptám, zdali maďarské předsednictví v souvislosti s tímto problémem plánuje nějaká konkrétní opatření? Budou se přijímat nějaká preventivní opatření tak, abychom zamezili takovýmto podobným teroristickým útokům v budoucnosti? protože do roku 2003 existovala spousta opatření, hlavně v rámci Europolu. Děkuji. Děkuji vám. Na řadě je paní Papadopoulou. Ano, pane místo předsedo, vy jste zdůraznil význam lidských práv, základních práv v několika oblastech v těchto šesti měsících vašeho eh, při, eh, předsednictví. A mě by zajímalo, jestli se budete zabývat také eh, otázkami prostě míst, kam se mohou uchýlit ženy, které jsou obětmi domácího násilí. Tady jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými zeměmi Unie. A druhá otázka se týká dětské pornografie demografie, zdali se tady mm, dostanou eh, dostupné statistiky o eh, situaci v jednotlivých eh, členských zemích a pak ještě základní práva a svobody občanů v Unii, protože tady je zapotřebí opravdu zajistit, aby všichni občané Evropské unie měli základní práva zaručeny a co právo na svobodu, které je upíráno lec kterým uvnitř Unie. Děkuji, pan Foss. Děkuji. V souvislosti s tím, co říkal pan Busutil a jiní kolegové, ještě jedna otázka. Přemýšleli jste o tom, zdali by tedy měly docházet k nějaké výměně informací o cestujících i v rámci EU. A co se týče eh, vyšetřovacího příkazu, chci se ptát, zdali budete dělat něco i v této souvislosti. Děkuji, byla to celá řada rozličných otázek. Myslím, že všichni pochopíme, pokud pan místopředseda eh, to trochu zestruční, protože i on ví, že máme před sebou určitý počet eh, hlasování elektronických, eh, která jsou naplánována E, vlastně na 10 hodin již, takže pan minister bude určitě stručný. Děkuji, ano, pokusím se maximálně e, věci stručně zrekapitulovat. S vaším dovolením Nebudu postupovat od otázky k otázce, pokusím se ty otázky sloučit do skupin. Myslím, že většina dotazů se týkala horizontální diskrimi- protidiskriminační směrnice. Tady bych chtěl říct jednu věc. Pokud hovoříme o maďarské ústavě, tak ústava a ústavní pořádek zakazují diskriminaci eh, eh, občanů na základě politické příslušnosti, sexuální orientace a tak dále. Pokud hovoříme o horizontální eh, protidiskriminační směrnici, tak to vlastně patří eh, do Rady EPSCO a podle eh, mých informací maďarské předsednictví chce v tomto směru také zaznamenat určitý pokrok, ale patří to opravdu do portfolia jiného ministra, tak další podrobnosti vám bohužel k tomu sdělit tady nemohu. Eh, další otázka se objevila vícekrát a vztahovala se k mezinárodním adopcím. A k tomu, zdali je tady možné vzájemné uznávání rozhodnutí v případě těchto adopcích. Pokud se podíváme na Hákskou konferenci, tak ta přijala úmluvu o mezinárodních adopcích, která si myslím by mohla být implementována, která už vlastně platí, takže mně se to jeví tak, že tento problém je vyřešen. Pokud dále hovoříme o domácím násilím, násilí vůči ženám či vůči dětem a o podmínkách ve věznicích, tak obecně řečeno, v rámci celé této otázky ochrany obětí chceme vyčkat eh, návrhu komise. Ten eh, je pro nás určující. To bude relevantní co do informací, co do pravidel chceme mít úplnou vyčerpávající představu o této otázce. Chceme, aby ta situace eh, byla opravdu jasná, abychom věděli přesně, eh, co eh, tedy, o co jde. A pak je tady také otázka toho, zda by ombudsman mohl eh, situaci ve věznici přeskoumávat. V tomto směru bych chtěl apelovat na členské státy. Nedávno v Maďarsku eh, náš ombudsman vypracoval takový přehled situace v našich věznicích a tady není žádná překážka vůči tomu, aby se ombudsmané zajímali o eh, podmínky v těchto zařízeních. Další zásadní otázka se vztahovala k reciprocitě v oblasti vízových režimů. V Budapešti v, prá- v pátek, podle eh, veškerých mých informací, eh, ta otázka uznávání eh, víz se Spojenými státy bude pře, projednána na expertní úrovni tento pátek v Budapešti. A pak je tady otázka Evropského ochranného příkazu. Já jsem se již zmínil o tom, že v tuto chvíli nedisponuje rada kvalifikovanou většinou, která je proto nutná, takže nemáme dostatečnou podporu eh, je zřejmé, že my jako předsednická země musíme hrát roli určitého mediátora, určitého arbitra mezi jednotlivými členskými státy. Takže já vám v tuto chvíli nemohu říct, jaká očekáváme e, další e, výsledky, jaké očekáváme další trendy a výsledky. Nicméně doufáme, že komise bude schopna brzy předložit ten souhrný balíček o ochraně obětí a paní Bar se ptala na něco, co souvisí s občanstvím a chtěla znát můj názor. Já si myslím, že toto je zrovna téma, které bude muset zpracovat soudní dvůr vynesením určitého rozhodnutí, protože tady existují určité interpretační problémy, problémy výkladu eh, co do eh, práv eh, a statutu občanů v jednotlivých členských státech. Paní Baro se zdá být lépe informována než já eh, ohledně aktivit předsedy mediální rady. Předseda mediální rady v Maďarsku je nicméně eh, také povinen se chovat a jednat podle práva a soudních rozhodnutí. Takže ta eh, rozhodnutí eh, mediální rady je možno spochybnit a je možno proti nim se odvolat k soudu. Já si nedovedu vůbec vybavit nějaké rozhodnutí, v tom smyslu, že by paní Solaj byla vina nějakým nenávistným projevem. Nenávistný projev je ovšem zároveň něco, co chceme opravdu eh, potírat ve sdělovacích prostředcích. Pokud se podíváte na Spojené státy, tak tam je kvazi nacistická organizace, eh, která eh, vydává nenávistná prohlášení vůči židům a dalším a podněcuje nenávist vůči těm, kteří patří na krajní pravici či spíše levici levici politického spektra. Nám jde o to právě e, potírat nenávistné projevy ve sdělovacích prostředcích a jedním z cílů e, zákona o sdělovacích prostředcích je právě tento cíl. Já bych samozřejmě rád, e, kdybych v tomto směru měl přímé Eh, přímou citaci. A teď ještě k tomu, co řekl pan poslanec Jiménez. Nemůžeme bojovat pouze proti terorismu, musíme také chránit oběti terorismu. V tom s vámi plně souhlasím. Je dobře, že je vláda složená z více ministrů, protože někteří ministři budou více klást důraz na boj proti terorismu a jiní zase budou zdůrazňovat význam ochrany obětí a tím se dostaneme k takovému vyváženějšímu přístupu vstupu napříč vládou. Takže asi tolik k této věci. E, pan poslanec Papadopoulos e, hovořil o něčem, co se tak trochu e, vztahuje také k ochraně dat. Tady zopakuji, že čekáme na návrh komise. A pak je to ještě otázka násilí na ženách a na dětech. Jak jsem řekl, sbíráme informace o těchto jevech a samozřejmě tyto věci se dějí napříč členskými státy. Lidé se obracejí na soudy a mohou se obracet i na různá mezinárodní fóra, kde je možno podávat stížnosti a žádat eh, nápravu věcí a eh, ochranu. Eh, dále tady zazněl dotaz k výměně PNR. Musím říct, že uči tomuto k tomuto konkrétnímu aspektu nemám nějaké informace, ale určitě e, vám budeme moci poskytnout odpověď písemně. Děkuji, paní e, Romero. Má ještě nějaký doplňující dotaz? Vy jste mi, pane ministře, neodpověděl na mou otázku. Já jsem se vás ptala na množství obětí domácího násilí. Uh, a jelikož jste mi neodpověděl, tak já bych na to řekla následující. Evropský ochranný příkaz nebo ten dokument komise v podstatě nebude uznávat e, ta pravidla. Takže já si myslím, že by nejdůležitější bylo, nebo to řešení toho problému by bylo, kdyby vaše vláda přijala nebo souhlasila s tímto ochranným e, příkazem a fungovalo by to. Ano, ehm, musím se omluvit, protože teď se tady dívám na evropské ochranné známky na, ochranný příkaz na práva dětí. Nemám k dispozici statistické údaje, ale každopádně budeme velice rádi, když eh, nám nevládní organizace eh, a občanské iniciativy k tomuto poskytnou eh, ještě další statistické údaje. Určitě se na ně obrátíme, zatím vám nic dalšího říct nemohu. Děkuji za vaši prezentaci, pane místopředsedo vlády, děkuji za odpovědi na otázky našich kolegů. Děkujeme za to, že chcete spolupracovat s parlamentem. My vám přejeme maximální úspěch eh, jako maďarskému předsednictví a eh, budeme samozřejmě všechno sledovat. Mějte se dobře a nashledanou. Dear colleagues. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, zaujměte svá místa. So that we can proceed because we're way back. Máme značné spoždění. Please, we're having now a number of votes here. Máme před sebou teď několik hlasování, myslím, že dohromady pět elektronického hlasování, takže budeme postupovat bod po bodu. A nejprve je to bod 12 na našem pořadu jednání budeme hlasovat o dohodě mezi evropskými společenstvími a Islandskou republikou, Norským královstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech v souvislosti s Fondem pro vnější hranice na období 2007 až 2013. Máme zde tedy hlasování o návrhu doporučení. Takže přejdeme k hlasování. Teď zahajuji hlasování. No, not working. Now it's... Nefunguje nám to? Teď už to funguje? Okay, the vote is open. Takže. Nefunguje vám to? Uvidíme. Teď to funguje. Dobře. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže 48 hlasovalo, 43 pro, 4 proti, <clears throat> jeden se zdržel hlasování, návrh je přijat. Ještě jednou? Ne, dobře. Takže budeme postupovat dál. Další hlasování. Je to bod 13 na pořadu jednání. Přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unii, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji šengenského AKI. Takže jde o přijetí návrhu doporučení Zahajuji hlasování. Ano. Končím hlasování. Hlasovalo 48 pro, nikdo proti, jeden se zdržel, takže návrh je přijat. Ještě jednou děkuji. Teď eh, tedy je před námi třetí eh, hlasování přistoupení Lichtenštinského knížectví k dohodě mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o kritériích a mechanismech eh, určení státu příslušného pro posuzování žádosti o azyl podané v některém z členských států nebo ve Švýcarsku. Takže máme tady návrh doporučení pro přijetí. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Čtyřicet dva hlasovalo pro, čtyři proti, tři se zdrželi hlasování. Návrh doporučení je přijat. Blahopřeji. A teď? Eh, přecházíme k bodu 15. se týká dohody mezi Evropskou unii a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele běžných cestovních pasů. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 44 hlasů pro, 2 proti, 3 se zdrželi hlasování, návrh je přijat. Děkuji vám. A páté hlasování se týká dohody mezi Evropskou unii a Brazilskou federativní republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických, služebních či úředních cestovních pasů. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. 44 pro, 2 proti, 3 se zdrželi, návrh je přijat. Děkuji vám. Now we're moving. A teď je před námi další bod. k bod, a to je bod, který eh, byl přeložen ze včerejška na dnešní dopolední zasedání. Jedná se tedy o sjednocený postup pro vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce. Patří to pod článek 56 odstavec 3 eh, o eh, jednacím řádu tohoto, do, tohoto parlamentu. E, příslušný e, výbor má v takovémto případě písemně či ústně e, parlament informovat v době kratší než dva měsíce. Na našem předchozím jednání 10. ledna jsem požádal sekretariát, aby s orgány plenárky věc projednal eh, tak, abychom na plenární zasedání mohli předložit kompromis na základě žádosti výboru pro zaměstnanost, který podle článku 50 chce být přidružen k naší práci. Jedná se tedy o článek 50 jednacího řádu parlamentu. Tak to také bylo provedeno, je tomu tak. A jak víme, paní Matie jako zpravodajka za výbor Libe teď vysvětlí, do jaké míry e, ten postup, který navrhuje, e, by měl e, tedy výbor projednat. A po diskuzi ve výboru dojde k hlasování, aby tedy se výbor vyjádřil k tomu návrhu dalšího postupu. Paní Matýl. Máte, eh, paní kolegyně, technickou připomínku? Takže hned po paní Matie nejprve vyslechneme eh, eh, a potom paní předsedkyně výboru pro zaměstnanost, paní Beres. Takže nejprve paní Matie, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Následně po hlasování na plenárce v prosinci k této věci bylo rozhodnuto text znovu poslat do výboru, jak bylo řečeno panem předsedou, na základě článku 56 odstavec 3 jednacího řádu e, konzultovali jsme příslušné orgány a také pana Donstana e, ze sekretariátu po, e, pro plenární zasedání nám bylo řečeno, že článek 56 odstavec 3 jasně stanovuje, že v případě znovu vrácení věci do příslušného výboru, příslušný výbor rozhodne, jaký postup použije a podá zprávu parlamentu a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce. Takže je to výbor LIBE, eh, který je pravomocný a který se má vyjádřit k dalšímu postupu. Ohledně obsahu textu. Výbor pro zaměstnanost by měl být přidružen ke všem rozhodnutím těch, v těch částech textu, které spadají do jeho pravomoce, tak, aby bylo možno dosáhnout většiny. Konkrétně konkrétně vám navrhuji, abychom z toho procedurálního hlediska by bylo dobré, kdyby na počátku února našemu výboru byl předložen kompromisní návrh na základě hlasování na plenárním zasedání. Některé prvky budou muset být modifikovány, abychom získali většinu. Já eh, bych navrhla, aby se hlasovalo pouze o pozměněných eh, částech textu a aby se následně hlasovalo en bloc na plenárce o těch částech, které nebudou pozměněny. A eh, co se týče obsahu, to znamená důsledků těchto pozměňovacích návrhů, z mých konzultací s politickými frakcemi vyplývá, že pouze některé věci, které spadají do exkluzivní pravomoci našeho výboru, eh, které tedy budou muset být modifikovány. Eh, takže výbor pro zaměstnanost nemusí eh, se do toho kompromisního textu nějakým způsobem zapojovat, protože věci, které spadají do jeho pravomocí, nebudou modifikovány. Takže já předkládám k hlasování návrh o tomto dalším dalším postupu. Pokud bude eh, hlasování eh, kladné, eh, tak já navrhuji, aby lhůta pro podání pozměňovacích návrhů byla okamžitě otevřena, abychom mohli následně hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích na začátku února na jednání našeho výboru a předložit celý takto pozměněný text plenárnímu zasedání v únoru. Děkuji vám, pane předsedo. Dříve ještě, než vyslechneme předsedkyni výboru pro zaměstnanost, tak je nutné e, informovat přesně, jaké jsou ty konkrétní části e, textu, kde chcete Eh, vlastně projednávat případné eh, kompromisní návrhy a o jaké eh, části textu budeme vlastně hlasovat. Jedná se o články, které se vztahují k těm doplňkovým dokumentům a příslušným tabulkám. Paní Beres, děkuji, pane předsedo. Děkuji, že jste mě pozvali jako předsedkyni e, výboru zaměstnanosti, který je přidružen k výboru Libe v této důležité záležitosti. Chtěla bych tady připomenout pouze to, že my jsme společně napsali dopis e, předsedovi Lenemu, e, který vlastně stanovuje pravomoce našich výborů v této věci. Je to dopis z 8. března 2010 a e, tam je ta první pravomoc e, výboru zaměstnanosti ohledně bodu preambule 9, 12, 15 a 16, e, článku 2b, 3b, 12 kromě prvního odstavce, základní, teda vstupní věta prvního odstavce a také u odstavce 13. Když se podívám na hlasování, kterému došlo na plenárním zasedání ke zprávě předložené paní Matie 12. prosince loňského roku, tak tento návrh byl v konečném hlasování zamítnut, protože konečné hlasování, eh, které proběhlo, tam bylo 306 hlasů pro, 350 eh, eh, proti a 25 se zdrželo hlasování. A co motivovali motivovalo odmítnutí tedy toho, této zprávy a pak tam byl návrh EPP, který přebíral vlastně návrh rady. 30 pozměňovacích návrhů bylo tímto způsobem přijato eh, ke zprávě paní Matie. Možná, že kdybyste se vzadu stišili, bylo by to příjemnější, říká paní předsedkyně. Ohledně těchto 30 pozměňovacích návrhů, které vedly k zamítnutí celého návrhu, tak 15 pozměňovacích návrhů se týkalo těch částí, které jsem tady e, rychle e, zmínila a které byly součástí e, základní součástí naší dohody, kterou potvrdil také pan Lene těch 15 pozměňovacích návrhů, které se výhradně týkaly e, zprávy našeho zpravodaje pana Serkaze, se vztahují k bodům, <clears throat> které patří k samému středu, centru celého návrhu. Je to článek 2 a 3 ohledně pole působnosti směrnice na jedné straně a článku 12, který se vztahuje e, s e, vyčlenění některých sociálních práv, e, která jsou celkově nabízena občanům z třetích zemí. Takže mně připadá, že to je vaše odpovědnost, pane předsedo, případně e, odpovědnost e, výboru pro ústavně právní záležitosti, aby e, tady byl dohled nad celkovým, celkovou vyvážeností textu, který byl spochybněn a vlastně jednání nemůže být znovu otevřeno pouze o pravomocech příslušného výboru paní Matěj eh, neotev, ne, eh, přesně, které články eh, chce znovu otevřít. Hovořila o tom, že se jedná o tedy dvě věci, které se ale vůbec nevztahují k samotné podstatě toho návrhu. A v těchto této situaci se mi zdá, pane předsedo, že byste měl konzultovat výbor pro zaměstnanost a sociální věci eh, dřív, než se rozhodnete o dalším postupu ve vašem výboru, aby se ujasnilo, eh, zdali eh, tedy tady vše proběhlo podle e, práva a zdali by přece jenom příslušný výbor neměl vzít v úvahu e, ty obavy, které, e, které tedy definoval výbor pro zaměstnanost. Já jsem vám 3. a 18. ledna napsala dvakrát, abych vám řekla, že se náš výbor domnívá, že má být i nadále přidružen k jednání v těch částech textu, které eh, spadají do naší pravomoci a které byly významně pozměněny E, v dalším průběhu celého e, jednání. A teď ještě k výkladu článku 56.3 jednacího řádu. Já si nemyslím, že je možno e, tento článek číst bez toho, aniž bychom četli článek 50, ve kterém je jasně řečeno, že přidružený výbor zůstává pravomocí pravomocný během celého prvního čtení. A my jsme evidentně stále v této fázi prvního čtení. A pokud tady dochází k nějakému konfliktu výkladu mezi těmito dvěma články, tak eh, si myslím, že bychom měli uvědomit výbor pro ústavně právní záležitosti, který by měl být arbitrem nad výkladem našeho jednacího řádu. A děkuji vám, pane předsedo, že jsem měla tady možnost vyjádřit stanovisko výboru pro zaměstnanost a sociální věci ještě paní předsedkyně Beres. Pokud byste to dovolil, možná eh, během naší eh, rozpravy, která tady začíná, eh, by bylo dobré dát slovo i našemu zpravodaji, protože zpravodajka z vašeho výboru své stanovisko měla možnost sdělit. Pan předseda, bohužel bez mikrofonu. Tak navrhuji, abychom nejprve vyslechli koordinátory a potom dáme slovo o zpravodaji výboru pro zaměstnanost. Tak pan Serkas. Děkuji, pane předsedo. Já bych také samozřejmě začal tím, že poděkuji za tuto příležitost, která nám byla dána a vůbec za tu možnost hovořit tady k tak důležitému tématu. To je téma, které je velmi důležité a které se netýká pouze našeho výboru, ale i jiných výborů Evropského parlamentu. A z toho důvodu si myslím, že to rozhodnutí, které bude předloženo paní Mathieu a vůbec ten fakt, že vy budete rozhodovat sami, bude to vaše zodpovědnost, ale bude to rozhodnutí, které se bude týkat tématu, které se týká všech ostatních výborů a v podstatě všech občanů, tak si myslím, že je třeba se uvědomit důležitost tohoto eh, rozhodnutí, protože ten návrh, který jsem právě vyslechl, tak eh, vlastně vychází trochu i, nebo zohledňuje to, co právě přednesl i výbor pro zaměstnanost. Uh, ale tady v podstatě dochází k vyloučení toho přidružení, na kterém jsme se všichni shodli. A já si myslím, že z tohoto důvodu nemůžeme takovéto bezprecedentní rozhodnutí přijmout. Protože já, když si to představím jak si eh, z mého úhlu pohledu, nebo když bych já se vcítil eh, do situace výboru pro zaměstnanost a já bych tedy byl v jejich postavení, tak já si vůbec nedovedu představit, že by jiný výbor by měl rozhodovat o tématech, které se týkají i mého výboru. To znamená, že já si myslím, že my nemáme tu pravomoc rozhodovat o postupu, který bude poté ovlivňovat i jiné výbory. Já si myslím, že tady jde v podstatě o to, abychom zachránili většinu jaksi našich poslanců, kteří jsou zastoupeni ve všech výborech. Tady jde o rozhodnutí, které by mělo být přijato v plénu, ne v našem výboru. Prosím, vy nemůžete v tuto chvíli, nemůžete hlasovat o něčem, co bude rozhodovat a ovlivňovat práci jiného výboru nebo výboru pro zaměstnanost, protože zítra můžeme být v jejich situaci. Pane předsedo, já mám dlouhou poslaneckou zkušenost eh, jako poslanec Evropského parlamentu a také španělského parlamentu. A chci říci, že je velmi důležité, aby tady nedocházelo k potlačování názoru menšiny většinou. Myslím si, že by nebylo správné, hovořit tady o jednacím řádu nebo rozhodovat o jednacím řádu potlačujíc názor menšiny. Já si myslím, že tady se nemůže postupovat tím způsobem, že si někdo bude navzájem telefonovat a rozhodovat potom v menším gremiu, protože tady hovoříme o jednacím řádu. To je otázka, o které musí rozhodovat plénum a právníci. Pane předsedo, výbor pro spravedlnost musí dodržovat také své základní principy. To znamená, musíme zohledňovat práva menšin a nesmíme vnucovat nikomu naši majoritní, eh, náš majoritní názor. Děkuji. Vyslechneme si teď názor koordinátorů. Viděla jsem, že se někdo hlásil jako první pan Moraes. Um, Pane předsedo, já budu tedy mluvit jménem výboru Libe a naší frakce, ale chtěl bych to pojmout v takovém širším eh, kontextu a prosím, aby to ostatní frakce zvážily při hlasování. Podle článku 56 odstavec 3 eh, ano, skutečně my jsme hlavní výbor a opětovné postoupení našemu výboru má nějaký důvod. A paní zpravodajka musí vést politickou diskusi, diskusi se stínovými zpravodaji, setkala se eh, s panem Srkasem, panem Alonzem a dalšími. To je tedy korektní politická diskuse. Nicméně, když se jedná o legislativu a o otázky legální migrace, kde je podstatné přidružení výboru eh, pro zaměstnanost podle článku 50, přičemž že ty hlavní články jsou z výboru pro zaměstnanost a odhlasovávány výborem pro zaměstnanost a potom předkládány naším výborem eh, na plenárku, tak když k tomuto dochází, tak bychom měli předpokládat, že to bude stejný postup jako u dalších otázek související s legální migrací, jako jsou sezónní pracovníci, eh, hlasování o tom sjednoceném povolení a podobně. Pokud článek 50 není dodržen v prvním čtení, tak to je v podstatě umělá situace. Není důležité, jaká bude konečná politická dohoda po tom opětovném postoupení výboru. Výbor pro zaměstnanost by měl být znovu přidružený a měl by mít možnost předkládat pozměňovací návrhy, stejně tak jako i na plenárce což můžeme, i když se držíme tohoto postupu. Já bych poprosil ostatní poslanecké kluby, aby skutečně nesledovali ten politický aspekt toho jednotného povolení, ale aby chápali, že skutečně eh, ten výbor pro zaměstnanost bude přidružen eh, vlastně k tomu celému balíčku pro legální přistěhovalectví. vlastně stínový zpravodaj, zpravodaj výboru pro zaměstnanost byli na tomto výboru a snažili se nám vysvětlit, že článek 50 je třeba skutečně e, brát vážně. Naši koordinátoři e, a vlastně právní poradci hovoří ve stejném duchu, jako vystoupila předsedkyně a e, zpravodaj výboru pro zaměstnanost. Nechci z toho dělat politickou otázku, ale spíše otázku výboru, jak budeme spolupracovat s výborem pro zaměstnanost podle článku 50. A prosím ostatní poslanecké kluby, bez ohledu na jejich politické dohody, aby skutečně byli připraveni spolupracovat s tímto výborem. A já bych navrhl, abychom respektovali tento názor, že by toto hlasování bylo vlastně trochu odloženo, aby se mohlo právně vyjasnit, jak přistupovat k článku 50 v prvním čtení. Já to chápu tak, že by mělo proběhnout první čtení a výbor pro zaměstnanost by měl být okamžitě přidružen. Myslím, že to je takové umělé eh, vyloučení článku 50, ale byl bych rád, aby se to opravdu vyjasnilo. Takže já navrhuji odložení hlasování. Nechali bychom si to vlastně správně vysvětlit a potom bychom mohli pokračovat dál. Děkuji. Mrs. Weber. Paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla celému výboru připomenout, že toto není první diskuse na toto téma, poté co text byl zamítnut na plenárce. A říkám to proto, že bych nerada, by, aby kolegové, kteří tady nebyli na první diskusi výboru Libe, aby si nemysleli, že jednáme prostě nějak nezodpovědně. My moc dobře víme, o co tady jde. Tehdy se rozhodlo, že se budeme snažit získat stanovisko právní služby. Toto stanovisko jsme obdrželi a to stanovisko bylo zcela jasné v tom smyslu, že musíme postupovat podle toho, co nám řekne zpravodajka. Zpravodajka má mandát pro to, aby navrhla postup a tento post, o tomto postupu se pak bude hlasovat na výboru LIBE. Takže diskuse o tom, zda by se měl e, přidružit výbor pro zaměstnanost e, v tomto okamžiku, kdy to bylo zamítnuto na plenárce, o tom už se na výboru Libe diskutovalo. Já e, rozumím tomu, že je tady spolupráce na základě článku 50, ale s výborem pro zaměstnanost se projednávaly pouze některé aspekty. Paní Matěj už to studovala a zjistila, že ty aspekty, které jsou diskutovatelné a které v podstatě vedly k odmítnutí zprávy na plenárce, že ty aspekty spadají do pravomocí výboru Libe. A v tomto ohledu, myslím, máme plné právo, abychom se drželi návrhu paní Mathieu, a aby prostě výbor Libe tuto otázku projednal. Taková je má reakce na vše, co tady do této chvíle zaznělo. Děkuji. Pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako předchozí řečnice samozřejmě plně respektuji výbor pro zaměstnanost a poslance, kteří ho tady dnes zastupují. Nicméně tady jsou dvě jasné otázky, které musíme odlišovat. Za prvé otázka postupu, za druhé otázka věci samé. A já se zmíním o obojím protože asi by byla chyba směšovat eh, tyto dvě otázky dohromady, protože bychom se z toho nevyhrabali. Takže nejprve ten postup. V životě, jak už to chodí, někdo musí rozhodnout. A pokud jde o postup, tak jednací řád, zejména eh, článek 56, odstavec 3, říká zcela jasně, který výbor odpovídá za rozhodnutí o postupu. A tento článek jasně říká, že to je ten příslušný výbor, který rozhodne, jaký postup použije. Tady nejde o otázku sporu mezi výbory. To je prostě jasně dáno v jednacím řádu, kde se uvádí, který výbor má rozhodnout o postupu. Tady není žádný problém s výkladem tady to nemusíme řešit na ústavním výboru, protože ten článek je zcela jasný. Zcela polopatě nám tady říká, který výbor za to zodpovídá, říká, že to je ten příslušný výbor. A všichni víme, že příslušným výborem je výbor LIBE bez ohledu na článek 50. Takže podle, co se týče postupu, je jasné, že výbor Libe je příslušný k rozhodnutí a je tedy na nás, abychom rozhodli, jaký postup použijeme. A co se týče tedy věci samé. Všichni víme, že tady jsou důvody, proč zpráva byla zamítnuta na plenárce a proč tedy nezískala podporu většiny. Uh, Všichni to můžeme vykládat různě. Na výboru Libe se nám zdá zcela jasné, že důvod, proč vlastně zpráva nebyla schválena, souvisí s doplňkovými dokumenty, což je věc, která spadá do výlučné pravomoci výboru LIBE. To znamená, i pokud jde o meritum věci, tak je jasné, že to téma zůstává na výboru LIBE. Tím nechci říci, že bychom výbor pro zaměstnanost chtěli nějak zbavovat pravomocí pro ty konkrétní jeho články. Samozřejmě tento výbor má své pravomoci, které byly plně respektovány, ale dnes nerozhodujeme o meritu věci, dnes rozhodujeme o postupu. A pokud jde o postup, tak o tom e, rozhodne výbor LIBE. Takže kolegové, myslím, že když je něco jasné, tak není třeba se ptát po výkladu, protože tím by se všechno jenom zkomplikovalo. My tady prostě potřebujeme se pohnout z místa. Ta lhuta se blíží ke konci a takový balíček, jako tady eh, projednáváme, kde pořád ještě můžeme dosáhnout dohody v prvním čtení, je pro nás důležitý. Máme tady odpovědnost za eh, co možná nejrychlejší vyřešení. Děkuji. Mr. Pan Kirkhope. Pane předsedo, já chci plně podpořit, co právě řekl Simon Busutil a co řekla paní Weber. Myslím, že je úplně jasné, že ta situace je tak, jak ji popsali. Článek 56 hovoří jasně, ale ten článek nejen, že nám pomáhá, ale ten článek také přesně určuje, jak máme postupovat. A pokud se nebudeme držet článku 56 v tomto případě, pak podle mě budeme mít problémy v budoucnu a to může způsobit další zmatek. Výbor pro zaměstnanost měl možnost, a my ji nebereme, účastnit se diskuse, také je jasné, že ty problematické body, kvůli kterým se ta zpráva vrátila na výbor, jsou témata, které podle mého názoru spadají čistě do pravomoci výboru LIBE. To je jasné my bychom prostě oklešťovali svoje odpovědnosti, kdybychom nepostupovali tak, jak navrhla zpravodajka a kolegové paní Weber a pan Busutil a já tedy plně podpořím jejich eh, názor a myslím, že my jako výbor bychom měli ukázat eh, svou odpovědnost a eh, projednat tedy tu otázku tak, jak nám náleží. Přísluší. Děkuji. list some other groups ještě některé další frakce, které se neprojevily. Prosím, paní Ernst. Já jsem teď trošičku zmatená, protože já jsem se hlásila již na začátku. Takže já zjišťuji, že v této místnosti existuje spousta postojů a spousta výkladů k jednacímu řádu výbor pro zaměstnanost a jeho zástupci zcela jasně řekli, že je třeba zohlednit různé články jednacího řádu, ne pouze jeden článek. Pokud by tomu tak bylo, u tak důležitého rozhodnutí, který může být opravdu precedentem, tak je velmi důležité, abychom si zcela jasně vyložili tyto články, aby ten výklad byl jednotný. V tuto chvíli já jsem opravdu velmi zmatená, protože teď jsem zjistila, že tady existuje spousta, řekla bych tak trošičku politicky zabarvených postojů. Já v tuto chvíli nechci rozhodnout. Já v tuto chvíli chci vyjasnění, ujasnění si tohoto výkladu důvodů. A myslím si, že jinou alternativu než opět se obrátit na právní služby nemáme. Samozřejmě, že to teď nezvládneme za jeden týden, ale potřebujeme tady opravdu zcela jasný výklad, protože toto bude dále ovlivňovat také naši práci v budoucnosti. To znamená, že v tuto chvíli žádné rozhodnutí padnout nemůže. Druhý aspekt o kterém chci hovořit. E, já jsem opět zmatená v souvislosti s tím, e, co vlastně navrhovala e, paní Matiu a ty dokumenty, na základě kterých chce postupovat. Ty věci, které vy jste vyjmenovala, ty všechny musíme prostudovat, musíme přeskoumat a jsem si jistá, že i jiné výbory se na tento základ budou chtít podívat a přeskoumat ho. Dále. Myslím si, že je naprosto neakceptovatelné, aby výbor pro zaměstnanost byl z tohoto postupu vyloučen. To si myslím, že by bylo naprosto neakceptovatelné, protože my musíme počítat se spoluprácí a s přidružením těchto výborů také do budoucnosti. Máme k dispozici spoustu zcela zásadních pozměňovacích návrhů, a já si myslím, nebo v podstatě vůbec nerozumím, jak tady někdo může hovořit o tom, že bychom při tomto rozhodování nepočítali s eh, výborem pro zaměstnanost jako přidruženým výborem. Já to prostě vůbec nechápu. To znamená, že můj návrh je zcela jasný. Odložit to rozhodnutí, obrátit se na právní služby, vyslechnout si jejich názor a rozhodnout eh, poté. Mr. Tavares. Pan Tavares. Uh, well, very short. Velmi stručně. Slyšeli jsme závažné právní otázky ze strany paní Beres, které nejsou jednoduché a je třeba je zvážit. Také tady byly zmínky o parlamentní spolupráci, zájemném respektu výboru ze strany pana Serkase. To jsou také klíčové otázky, které je třeba zvážit, protože my skutečně se můžeme ocitnout v obdobné pozici. Nevím, proč naše hlasování na plenárce se takto vykládá, tak jak se vykládá. Paní Mathieu si zřejmě myslí, že vlastně se uh, Eh, to týká věcí, které spadají do výboru pro Libe, ale důležitý je výsledek hlasování a ne to, jak se výsledek hlasování někdo vykládá. Také bych chtěl zareagovat na to, co říkal Simon Busutil. Simon říkal, pokud je něco jasné, tak se toho musíme držet. Ale pokud je něco tak jasné v jednacím řádu, pokud tomu tak je, tak se přece nemusíme bát obrátit na třetí stranu, jako je výbor AFKO, pokud jsme si tak jistí, že to je v pořádku. Já si nepamatuju, že bych viděla stanovisko právní služby. My jsme to ověřili s našimi poradci. Pokud vím, tak SD také neviděli stanovisko právní služby. A myslím, že už jenom proto bychom o tom dnes neměli hlasovat a proto podporuji Kloda Moráše v tom názoru, že by se hlasování mělo odložit. Za zelené Okay, thank you, President. Děkuji, pane předsedo. Já jsem toto sledovala na výboru Libe, ale také jsem koordinátorkou naší frakce ve výboru pro zaměstnanost, takže vidíte, že je, mám na to takový holistický uh, pohled. Já mohu souhlasit eh, s mnohými v tom smyslu, že je třeba k tomu přistupovat opatrně, protože to je precedens. A uh, Víme, že budou další zprávy v tomto balíčku ohledně přistěhovalecké politiky a řada z nich souvisí s pracovními právy a sociálními právy, což spadá především do kompetencí výboru pro zaměstnanost. Možná bychom z této diskuse mohli těžit to, že by to byla spíše diskuse opravdu mezi dvěma výbory, než aby si tedy každý říkal sám, co si myslí. Já myslím, že je úplně jasné, že ty otázky týkající se působnosti eh, samozřejmě eh, mají i vliv na rozhodování výboru pro zaměstnanost na to, jak se dívají na otázku jednotného povolení. Takže další diskuse určitě by byla užitečná. A náš, náš poslanecký klub chce, abychom se k tomu vrátili příští týden poté, až budeme moci prostudovat vlastně spojení článku 50 a článku 56. Možná dospějeme ke stejnému názoru jako zpravodajka, ale máme dojem, že tady panuje určitá nervozita ohledně vytvoření precedentu, precedentu protože to může ovlivnit budoucí postup v době, kdy budeme třeba rozhodovat ještě o citlivějších otázkách. Now. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já vůbec nechápu, proč jste mě podle jednacího řádu nevyvolal dříve, ale to nevadí. Jediní, kteří hovořili o skutečnosti, byla paní Weber, pan Busutil a Kirkop. Myslím si, že ten jednací řád je naprosto zcela jasný a proto já bych byla ráda, aby se v tuto chvíli o tomto hlasovalo. To znamená, já chci, aby se hlasovalo. Čík. Señor Serkas. Pan Serkas. 30 segundos. 34, pane předsedo. Eh, já bych rád poděkoval tomuto výboru. A chci být také v tuto chvíli velmi upřímný. Pan Busutil hovořil o podstatě věci, ale neměl pravdu. Článek 56 odstavec 3 hovoří hovoří o příslušném výboru, o příslušném výboru. To znamená, já bych byl velmi rád, abyste se podívali na tu. To znamená, že tady se hovoří o jednom jediném výboru, o příslušném výboru. To znamená, že když pan Bosutil hovořil o podstatě věci, tak neměl pravdu. Přečtěte si článek 56. V každém případě si myslím, že vyslechnout si názory našich kolegů bylo velmi užitečné, protože jsme tak zjistili, že mezi námi existují opravdu velké rozpory, i co se týče tedy právního výkladu článku 50 a 3 jednacího řádu tohoto parlamentu. My jsme si vyslechli různé argumenty. Argumenty týkající se toho, jakým způsobem může jednat v příslušný výbor. A také jsme si vyslechli námitky, které se týkaly toho, že pravomoc týkající se tohoto tématu tedy tématu sjednoceného postupu byla přidělena právě našemu výboru a přidruženému výboru podle článku 50. Jde tedy o debatu, která se týká precedentního rozhodnutí, ale také o debatu týkající se ho jasného výkladu těchto článků. To znamená, že tady chceme dosáhnout v první řadě jasného výkladu. A myslím si, že tady bychom se tedy měli také odvolat na výbor pro ústavní záležitosti. Někteří z kolegů se vyjádřili v tom smyslu, že chtějí, aby se hlasovalo v tuto chvíli a někteří z kolegů jsou pro odložení. To znamená, já navrhuji, abychom v tuto chvíli hlasovali o tom, zdali chceme v tuto chvíli hlasovat o zprávě paní Matii, anebo zdali chceme ještě vyčkat, zdali toto rozhodnutí chceme odložit, chceme nejdříve počkat na stanovisko právních služeb. A poté také samozřejmě se to bude týkat eh, výboru pro zaměstnanost a zdali tento výbor bude chtít otevřít ještě debatu o postupu. To znamená, v tuto chvíli já bych chtěl, abychom hlasovali o tom, zdali v tuto chvíli budeme hlasovat o zprávě paní Matie, anebo zdali počkáme jeden týden a budeme hlasovat za týden. To znamená, že v tuto chvíli, prosím, budeme hlasovat o tom, zdali chceme hlasovat o zprávě paní Matěje, anebo budeme toto rozhodnutí odkládat. Takže takže pokud tomu dobře rozumím v tuto chvíli, protože já již vím, jak se zvedají ruce, to znamená ti, kteří chtějí hlasovat v tuto chvíli. To znamená Budeme hlasovat o tom, zdali budeme hlasovat teď anebo za týden. Takže rozuměli jste mi všichni dobře. Takže ti, kteří chtějí hlasovat teď, volí ano, ti, kteří chtějí odkládat, hlasují ne. Takže ti, kteří v tuto chvíli ano, ti, kteří chtějí odložení, ne. hlasujeme, hlasování bylo započato. Já, já nemám hlasovací kartu, ale doufám, že můj hlas můžete započítat. Now the vote is closed. Končím hlasování. Ne. The vote is still open. Hlasování pokračuje. Ještě někdo potřebuje více času? Teď končím hlasování. Takže 27 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel. Takže budeme hlasovat o postupu. Ano? Madame Mathieu? Paní Mathieu? Já jsem chtěla ještě říct si pár věcí v reakci na ta jednotlivá vystoupení. Od 10. ledna do dneška, jak připomněla paní Weber, proběhla setkání stínových zpravodajů, které jsem zorganizovala. Jednali jsme, setkala jsem se také s Alejandrem Serkasem a s dalšími kolegy. Také chci říci, že jsme konzultovali eh, Útvar pro legislativní koordinaci, informovali jsme se o postupu, to není postup, který bych si sama nějak vymyslela. Také bych chtěla říci, že já se nechci nějak dotýkat článku týkající se zaměstnanosti, protože s poslaneckým, se svým poslaneckým klubem jsme našli politickou většinu. To znamená, ty články, které se týkají e, zaměstnanosti, respektive výboru pro zaměstnanost, e, prostě na, na ty nebudeme sahat. A to je, Já... Také bych chtěla říci, že plenárka se vyjádřila k působnosti velice jasně to nebylo stanovisko jenom výboru Libe, ale vlastně bylo to celého plenárního zasedání, které se e, vlastně vyjádřilo k pozměňovacím návrhům. A to velice jasně. Děkuji, paní a teď tedy budeme postupovat dál, budeme hlasovat tak, jak to bylo navrženo naší zpravodajkou paní Matie. Budeme hlasovat o tom, zda bychom měli postupovat podle procedurálního výkladu, tak jak nám jej poskytla paní Matie e, při společném výkladu článku 56.3 a 50. Budeme tedy podruhé hlasovat o jejím návrhu. Ti, kdo souhlasí s návrhem, hlasují pro, ti, kdo nesouhlasí, hlasují proti. Zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Hlasování je ukončeno. Znova 27 hlasů pro, 20 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh je přijat.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 Really? So it's half an hour. Even less than that. We got half an hour to go. Máme dokonce už jenom 30 minut a k tomu dva body. Takže prosím o spolupráci. Teď se budeme zabývat bodem 17. Změna nařízení Rady o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie takzvaný Frontex. Spravodajem je Simon Busutil a měli bychom projednat pozměňovací návrhy předložené ke zprávě o Frontexu, zprávě pana Busutila. 14. prosince by vypršela lhůta pro podání pozměňovacích návrhů a bylo jich 185. Také jsme dostali konečné stanovisko e, výboru e, ústavně právního a výboru AFET, e, které byly přijaty 13. ledna. A teď dáme slovo zpravodaji a pak si rádi vyslechneme komisi a předsednictví a snad zbyde již trošku času na rozpravu. Máte slovo, pane Bozutile. Děkuji, pane předsedo, děkuji za udělení slova. Budu velmi stručný v tom úvodním slově. Práce eh, v výboru Libe je mnohem jednodušší, když většina členů odejde ze sálu. Eh, musím říct, že s vámi cítím, pane předsedo. Eh, chci nejdříve poděkovat všem kolegům a kolegyním, kteří předložili pozměňovací návrhy. Já jsem tam měl 68 pozměňovacích návrhů v tom prvním eh, kole a 100 eh, 86 pozměňovacích návrhů předložili ostatní, dohromady jich je tedy 253. Já si eh, myslím, eh, že jsem je k tomu vyzval, ale teď se s tím budu muset nějak poradit. Chci všem poděkovat za velký zájem o toto téma. Musím říct, že již proběhla celá řada jednání se stínovými zpravodaji a budou ještě další, protože upřímně věřím, že se nám podaří dospět ke silné a sjednocené pozici napříč politickým spektrem k této závažné otázce. Dovolte pár slov, abych eh, uvedl obecně ty pozměňovací návrhy, které byly předloženy a pak to ale ukončím, protože mě velmi zajímají e, názory komise, rady a samozřejmě i kolegyň a kolegů k této zprávě. Musím říct, že největší, nejvýznamnější část pozměňovacích návrhů se týká základních, e, základních práv. To jsme také očekávali. E, tento balík pozměňovacích návrhů lze ještě rozdělit do tří kategorií. Nejprve je to takový ten první přístup, jestli to tak mohu říci, ehm, to je přístup mm, mne osobně, přístup EPP a přístup frakce ALDE, který spočívá v tom, že bychom měli učinit jednu jasnou původní, eh, jedno jasné původní prohlášení, které by tam bylo zapracováno a kde bychom řekli, že agentura musí v každou chvíli respektovat základní práva a tím to ukončit. To je tedy ten první přístup. Druhý přístup eh, Eh, ten spočívá v tom, že prakticky v každém článku toho návrhu by měla být zmínka o dodržování lidských práv. Tento přístup podporuje eh, frakce GUE a frakce Zelených. A pak je tady třetí přístup, to bych eh, nazval takovým středním přístupem a ten zastávají socialisté. A na tomto základě musím říct, že se mi velice líbí pozměňovací návrh o základních právech, které, e, který předložila frakce ALDE, která navrhuje e, ustavení takového poradního orgánu, e, který by byl konzultován v této věci a sestával se z těch kompetentních aktérů v této oblasti. A pak vlastně e, by tady ještě byl odkaz na základní práva e, v některých článcích, tak jak to navrhují socialisté. Mně se prostě zdá, že lze věřit tomu, že dospějeme k rozumnému kompromisu v této věci, abychom vyslali jednoznačný signál. A myslím si, že v této věci jsou všechny frakce e, toho jednoho názoru a to, že si nezahráváme s lidskými právy. Víme, že že ta agentura je agenturou na vnějších hranicích. E, víme, že se může dostat do situací, e, kde půjde o e, a humanitární přístup, ale je třeba, aby všechny ty situace byly situacemi, ve kterých základní lidská práva budou plně respektována Frontexem. Za druhé, e, ta další kategorie pozměňovacích návrhů se týká těch hlavních směrů Frontexu, takzvaných guidelines. Někteří e, poslanci chtějí, aby tam byl odkaz na tyto guidelines. My víme, že e, toto je věc, která teď vlastně je projednávána Evropským soudním dvorem a doufáme, že soudní dvůr vynese brzy rozhodnutí ohledně platnosti těchto hlavních směrů. Eh, já musím říct, že co se týče podstaty věci, tak eh, nemám problém s tím tady učinit odkaz na jejich podstatu, ale eh, z formálního hlediska si myslím, že by bylo chybné, kdybychom v komunitárním právním nástroji učinili odkaz na rozhodnutí rady, které je předmětem řízení u Evropského soudního dvora. Pokud bychom to učinili, tak bychom vlastně učinili odkaz na rozhodnutí rady, které možná bude prohlášeno za neplatné Evropským soudním dvorem. A ještě k tématu ochrany údajů. Tak k tomu bylo předloženo méně pozměňovacích návrhů, než jsem očekával. Stále si nejsem jist, zdali to vnímat a vysvětlovat pozitivně či negativně, ale je zřejmé, že prostě v otázce ochrany dat je těch pozměňovacích návrhů eh, nevelké množství. Jsem stále otevřen myšlence eh, předložení kompromisního pozměňovacího návrhu ohledně ochrany Eh, údajů eh, takového návrhu, který by zohlednil maximální eh, obavy ze strany kolegů. Co se týče pronájmu a nákupu zařízení, tak si myslím, že z konzultace se stínovými zpravodaji se dá doufat v poměrně jasný, široký souhlas. A ještě k těm otázkám vlastně navracení těch e, uprchlíků a e, k tomu, e, zdali bychom tedy měli Frontex nabádat k dobrovolným návratům a ne k násilným návratům. Tady zatím neexistuje nějaká jasná pozice mezi frakcemi a toto vše zůstává otevřenou záležitostí. A Eh, závěrem ještě k tématu eh, třetích států a dohod se třetími státy. Tady je, myslím, na straně všech frakcí jasné stanovisko, jasná eh, snaha prostě k tomu, aby Frontex byl předmětem demokratické kontroly obecně a ve vztahu eh, ke třetím státům konkrétně. Je to pro eh, konkrétně radu trochu problematické, nicméně Evropský parlament je v tomto směru rezolutní. Takže s tím bych to slovo ukončil. Toto je takový obecnější eh, Eh, pohled na to, jak ty pozměňovací návrhy vypadají. Eh, ještě se těším na další jednání se stínovými zpravodaji, s frakcemi a také teď očekávám stanoviska Rady, Komise a kolegu. Děkuji, pane Bosutile, pokud zástupce Komise chce učinit krátké prohlášení, tak je vítán. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat zpravodaji za vysoce kvalitní zprávu a za toto úvodní slovo. Mně to zní velmi pozitivně, co se týče perspektiv nějaké dohody. Pro komisi se jedná o prioritu, je to pro nás urgentní, abychom postoupili kupředu. o to více, že tady existuje známá situace v Řecku a my musíme učinit maximum pro to, abychom ještě posílili Frontex. Eh, jistě chápete, že dnes nemůžu k jednotlivým pozměňovacím návrhům dát stanovisko komise tady a teď, ale něco bych chtěl komentovat. Za prvé, eh, komise může eh, v zásadě podpořit myšlenku zpravodaje ohledně systému ochrany, ochrany vnějších hranic a spojením těch sil Rabbit a sil vnější, na vnějších hranicích. To je určitě dobré a zvýší to zvýší to eh, možnosti Frontexu a operativní eh, operativní eh, stránka věci je z našeho pohledu nejvýznamnější. Tady bych chtěl ještě připomenout, že nebude možné se zabývat nebo nějakým způsobem pozměňovat to samostatné nařízení ohledně REBIT, Eh, ale v této fázi to vlastně nezabraňuje tomu, abychom šli tím směrem, který eh, navrhuje zpravodaj. K otázce osobních údajů. Tady mohu odkázat na nedávné sdělení komise o vnitřní, o strategii pro vnitřní bezpečnost a jsme připraveni eh, na pomoci jakémukoliv kompromisu mezi radou a parlamentem v pozměňovacích návrzích k této věci. Předseda přerušuje. Skončil jste komise. Ne, ještě jednu větu, když dovolíte, pane předsedo. Komise je také otevřena myšlence dobrovolných návratů. Podle našeho názoru a tak, jak to chápeme my, Frontex již pokrývá tyto věci, když realizuje projekty pro e, vytváření kapacit v těch cílových zemích, e, nebo, či pardon, zemích původu, takže si myslíme, že toto do toho vlastně také spadá. K základním svobodám, jak víte, Toto e, byla a je pro e, e, naší komisařku klíčové a jsme připraveni v tomto směru k dalším pozměňovacím návrhům, abychom postoupili kupředu a bereme na vědomí, že samozřejmě tyto pozměňovací návrhy musí nějak zohlednit rozdělení Eh, pravomocí, dělbu pravomocí mezi komisí a členskými státy. Závěrem chci jenom říct, že jsme k plné dispozici vašeho výboru, abychom podpořili dohodu v prvním čtení mezi institucemi v této věci. Děkuji za pozornost. Předseda, eh, chce předsednická země učinit nějaké eh, prohlášení? Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za to, že můžeme vyjádřit náš názor na, tatu, na tuto zprávu a také na pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Rád bych začal tím, že řeknu, že zpráva pana Busutila je opravdu dobrým, dobrým základem pro naší další práci. Myslím si, že na tomto základě budeme moci co nejdříve předložit kompromisní návrh, který předložíme, tedy doufejme, ještě za maďarského předsednictví. Mnoho pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, jsou důkazem toho, že jste velmi angažovaní a že vám jde o to, aby agentura Frontex byla ještě silnější, ještě efektivnější než v současné době. Naprosto souhlasíme s návrhem, který se objevuje ve zprávě pana Bosutila. To znamená odkazovat se na základní práva, ale pouze v jednom jediném článku. co se týče článku 1 odstavce 2 návrhu pana Bosutila, tak to je návrh, který má většinovou podporu členů rady. Na posledním jednání pracovní skupiny Frontex jsme hovořili o některých výhradách a o některých pozměňovacích návrzích Evropského parlamentu. A musím říct, že většina z těchto návrhů byla odsouhlasená a musím říci, že většina z nich je už také zaintegrována nebo zapracována do nového textu. Doufáme, že 14. února budeme moci již předložit text, který bude, doufáme, akceptovatelný pro všechny. Co se týče ochrany údajů, tak vypracováváme návrh předsednictví, který doufáme bude také akceptovatelný pro všechny. Co se týče nákupu a leasingu, tak my také souhlasíme s návrhem panem Busutila, pana Busutila a také souhlasíme, aby Evropský parlament vykonával svou demokratickou kontrolu Frontextu. A také souhlasíme s rozšířením kontrolních pravomocí Evropského parlamentu. Samozřejmě, že existuje několik interních zpráv Frontextu, které se zakládají na hodnocení rizika. A my také se včerejšího projevu eh, pana ministra Maďarské republiky víme, že existuje určitý problém s přístupem k některým důvěrným dokumentům a doufáme, že se to, tento problém velmi brzy vyřeší. Do rozpravy se eh, chce zapojit velký počet kolegyně kolegů. Prosím maximum 60 vteřin pro každého, protože musíme si uvědomit, že těsně po jednání eh, našeho eh, výboru je tady další jednání hned těsně poté. Takže prosím minutu pro každého, jinak to bude problém jako vždycky. Paní Guillaume, no to bude zkomplikované, jedna minuta. Promiňte? Já se omlouvám, pane předsedo, nebylo by dobré eh, vyslechnout zpravodajku za AFET, která již pracovala, předložila svůj dokument k hlasování ve výboru AFET. Dřív než začneme naší eh, diskuzi, bylo by to asi užitečné i pro její průběh. Ano, souhlasíme, máte eh, prosím slovo, paní kolegyně Lokbirel. Děkuji, pane předsedo. Ano, ve výboru AFET jsme měli hlavně za úkol zjistit, jak eh, vytvořit to stanovisko tak, aby eh, jsme eh, přispěli k tomu, aby agentura lepšila svou práci a plnila své závazky v oblasti dodržování lidských práv. E, máme návrh z komise, která činí odkaz na ochranu lidských práv a je to první priorita. Slyšeli jsme to teď znova z jejich úst, nicméně ten návrh byl velmi omezený a nesystematický a proto v celé řadě pozměňovacích návrhů jsme se tím zabývali a AFET to souhlasil. Je totiž nutné vytvořit závazné a účinné mechanismy, e, které by umožnily užití nezávislé a vysoce kvalitní experty krizi ohledně dodržování lidských práv ze strany eh, tedy Vysokého komisaře pro lidská práva a eh, pro eh, uprchlíky. Šlo o to, jak hodnotit agenturu, protože to hodnocení doposud neprobíhalo nezávislým způsobem a je třeba, aby práva zakotvená v úmluvě o základních právech byla opravdu zaručena a teď vlastně by bylo eh, možné, abychom měli vždy tuto analýzu k dispozici u zpráv o Frontexu. Já nechci dopodrobná probírat jednotlivé dohody, ke kterým jsme dospěli, ale jedna z nich byla velice dobrá v tom smyslu, že jsme se dohodli, že operace Frontex by mohly být pozastaveny tam, kde by bylo shledáno, že je e, nedodržován, e, jsou nedodržována lidská práva podle e, Charty základních práv či úmluvy o lidských právech. Takže já žádám, aby se toto vzalo v úvahy v úvahu, eh, proč je to prioritou komisařky eh, dále rozvíjet mandát Frontexu. Ty důvody jsou různé, ale jeden z důvodů je, že tady existuje deficit v oblasti lidských práv. Existoval a existuje. Není to pouze názor veřejnosti, a, eh, ale i její. A proto jsem ráda a jsme rádi, že komise je otevřena dalším pozměňovacím návrhům v této věci a bude jistě dobré, když tady tady nebude pouze jeden odstavec o ochraně lidských práv, protože ochrana lidských práv musí být opravdu komplexnější. Obecné, obecný odkaz k lidským právům, to je něco, co je ve všech dokumentech a ve všech projevech. Děkuji za pozornost. Ano, skončila jste, paní kolegyně, děkuji vám. Děkuji. A teď paní Gio. Ano, děkuji. Bude to trošičku lapidární prohlášení. Chtěla bych také poděkovat panu kolegu Busotilovi za to, eh, jak vypracoval zprávu a jak využil stínových zpravodajů. Není to ještě u konce, budeme se scházet dál. A pak samozřejmě ten velký počet pozměňovacích návrhů znamená, že bude dost obtížné se teď zabývat jednotlivými podrobnostmi, takže se eh, pokusím E, soustředit se na hlavní věci a reagovat na kolegu. Takže základní e, práva, to je zásadní záležitost. E, vznikly tady různé otázky, byly zmíněny. Schematicky jde o to, zdali učinit jeden samostatný odstavec anebo četné odkazy na lidská práva, já musím říct, že by bylo opravdu dobré, aby tady existoval nějaký e, odstavec hned z kraje, který by byl velice konzistentní a jasně e, apeloval na dodržování lidských práv a ukázal, e, jak významně, tedy jaký význam jim překládáme. A následně, kromě toho samostatného odstavce, ještě by měly být v klíčových místech odkazy. A tady je několik eh, témat, kde ten odkaz by měl být, eh, informace, operace a myslím si, že je to o to důležitější, že například, když hovoříme pokud se nemýlím, o styčních důstojnicích pro otázky migrace, eh, tak odkaz na lidská práva je vypuštěn přestože to tak původně bylo, takže tady bychom měli být obezřetní a paní Lord Millet z AFETu nám také dává dobré výstupy. Takže musíme postupovat v rámci velmi jasného eh, právního eh, postupu a eh, res, zajistit respektování lidských práv v terénu, v kterém se bude Frontex pohybovat. K těm osobním údajům, tam je to také vlastně podchyceno ve zprávě pana Bosutila. Já bych se mohla ptát na skutečnou motivaci. Myslím si, že Frontex nemá až tak za cíl eh, řešit otázky osobních údajů. On má přece zajistit bezpečnost vnějších hranic. A eh, ne až tolik bojovat proti přeshraniční eh, trestné činnosti, i když, tato je také, i když to je také velmi důležitý úkol. Takže pokud bychom tady řešili otázku e, zacházení s osobními údaji, tak si myslím, že by to bylo třeba právně velmi pevně e, podchytit, tak jak to DPS e, také formuloval. V oblasti demokratických postupů tam je to zase v celé řadě pozměňovacích návrhů Eh, realiz- eh, označeno ohledně dobrovolných návratů. Tam jsem velmi skeptická, zdali dávat mandát Frontexu v této věci a to o to víc, že pak je tam také otázka rekuperace cestovních dokladů, to už si myslím, že jde nad rámec mandátu Frontex. A nákup a leasing, tady dovolte malou poznámku. Čas od času se nám ve zprávách klade otázka, zdali naše návrhy nejsou příliš nákladné. Návrh, navrhnout nějaké nákupy, to si myslím, že je dost překvapující. Budeme asi označeni za příliš rozhazovačné. A pak ještě jednu věc ohledně posílení pravomocí Frontexu. To je jedn, z cílů zprávy pana Bosutila, ale zároveň si myslím, že je potřeba ještě pracovat na určitých vysvětleních. My jsme tu práci započali ohledně odpovědnosti Frontexu a já doufám, že najdeme tu správnou cestu, abychom dospěli ke dohodě. Děkuji. Děkuji paní Vokstrom. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Busutilovi za skutečně dobrou, solidně odvedenou práci. A chci rovněž poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří pracují jako stínoví zpravodajové v tomto celém postupu. Chtěla bych i já zmínit a vyzdvihnout význam spolupráce a časové náročnosti. Měli bychom se snažit o E, jasný strukturovaný text, abychom e, radě, komisi i samotnému Frontexu jasně sdělili, co nám leží nejvíce na srdci. Pozměňovacích návrhů byla podána velká Eh, řada a vzhledem k technickému charakteru tohoto dokumentu bychom neměli věci uspěchat. Všechna naše rozhodnutí by měla být vykonána na solidním základu a měli bychom se snažit o vypracování takových kompromisních návrhů, které by podpořily všechny frakce a tím by celé věci dali ještě větší váhu Celá řada důležitých témat už tedy z úst kolegů zazněla. Já se omezím pouze na několik poznámek. Například to, co navrhuje pan Bosutil ve své zprávě, eh, označit eh, ten systém eh, jako EU Border Guard System, e, tím vlastně již ve skutečnosti je, já s tím nemám problémy. A chci říct, že i Frontex vítá takovou tu změnu. Myslím, že bychom se neměli zaplést do nějaké rozpravy kolem tak e, minoritního tématu. Jsou tady důležitější otázky jako ochrana údajů, lidská práva a tak dále. Jak zaručit, aby činnosti Frontexu vždy respektovali lidská práva a e, dávali je na první místo. Proto přece jsme vlastně přišli s myšlenkou velkého pozměňovacího návrhu, e, který by mohl být takovou e, branou, takovým úvodním textem celého dokumentu. Nicméně všichni na vnějších hranicích musí dobře eh, být obeznámeni s významem dodržování lidských práv. Potřebují patrně i velmi solidní vzdělání a osvětu v této oblasti a je třeba zajistit, aby skutečně eh, přijímali tím nejoptimálnějším eh, způsobem přistěhovalce a e, je velmi významné, aby e, tito lidé, tito pracovníci e, vždy prostě respektovali lidská práva při vlastně zjišťování, zdali ten či onen má na, rok na podání žádosti o azyl a tak dále. Chci také přivítat stanovisko AFETu, o kterém bylo nedávno hlasováno v tomto výboru a chci zvlášť ocenit tu zkušenost, že ter, termín illegal migrants byl změněn na irregular migrants a někteří kolegové v tomto výboru také předložili stejný pozměňovací návrh a já doufám, že tento výbor je rovněž eh, podpoří. Z politických důvodů eh, lid lidé nejsou nikdy eh, nelegální, ale eh, mohou eh, se nacházet v nějaké, dejme tomu, nezákonné situaci, irregular situation. Děkuji a dřív, než dám slovo následujícímu řečníkovi, tak bych chtěl připomenout, že tady mám ještě sedm žádostí o slovo a vyzývám vás, abyste nepřekročili minutu 30. Paní Est. Děkuji. V první řadě bych ráda poděkovala panu Busotilovi za jeho zprávu. Nečasto se mi stává, že bych chodila na tak systematické a dobře organizované eh, setkání mezi stínovými zpravodaji. Musím říct, že ta naše setkávání byla opravdu skvělá. Děkuji. Nechci se věnovat jiným tématům než těm, která zmínila moje kolegyně. Myslím si, že potřebujeme jednotné prohlášení eh, k základním lidským právům, k té problematice ochrany základních lidských práv. Myslím si, že tady bychom potřebovali eh, něco jaksi do úvodních ustanovení a potom jeden jasný článek. A myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, v které části textu by právě tento článek měl být. Nicméně to si myslím, že je otázkou eh, vyjednávání a to jistě nějakým způsobem vyřešíme. To by byl první první bod. Za druhé, hovořili jsme o těch eh, dobrovolných navraceních. Já si myslím, že tady sice došlo již k ukončení mandátu, ale chci říci, že my s tím nesouhlasíme, eh, nemůžeme s tím souhlasit. Podívejte se znovu na mandát Frontexu, to prostě do toho nepasuje, to nejde a my s žádným rozšířením mandátu nebudeme souhlasit. Mým problémem je, a o tom jsem již hovořila eh, posledně, eh, je to, že v podstatě jakoby už se nehovoří o těch podpůrných týmech a Frontexu, hovoří se o jiném pojmu a i já o té pohraniční službě nebo po, po, po ochraně eh, hranic. Takže tady bych chtěla, aby došlo k vyjasnění. A dále nemáme zcela jasno v tom technickém vybavení. Tady si myslím, že pořád máme ještě spoustu otázek, které jsou technického charakteru, ale to si myslím, že není předmětem této debaty. Děkuji. Žena Flotr. Pani Flotr. Děkuji. V návaznosti na to, o čem hovořil Simon Busutil, on říkal, že otázka lidských práv je tedy ústřední otázkou revize nařízení o Frontexu a myslím, že tady tedy je volba mezi tou obecnou klauzulí nebo klauzulí ve všech článcích. Tady jde především o to, že potřebujeme nějakou obecnou klauzuli, ale také potřebujeme operativní a pragmatické mechanismy, která, které umožní zajistit, že ta otázka lidských práv se skutečně nějak aplikuje. Pokud jde o Tunisko, tam třeba v dohodě o přidružení máme eh, krásnou klauzuli o lidských právech, ovšem nic nebránilo tomu, aby se tam prostě neustále udržoval skorumpovaný režim a diktátorský. Takže je třeba, aby tam, nejen, že tam bude ta klauzula o lidských právech, ale aby skutečně se to také nějak dodržovalo, tak aby porušování lidských práv se mohlo zabránit a pokud už k němu dojde, aby se mohlo zastavit a řešit. A pak je tady ještě otázka odpovědnosti. Vždycky je to velice uh, takové povrchní, pokud jde o definici zodpovědnosti, o to, co vlastně lze vytknout členským státům nebo pracovníkům Frontexu, agentuře Frontex v případě, že dojde k porušení lidských práv. E, naše frakce si dovoluje předložit návrh. Prosím, abyste jej prozkoumali. Není to tedy eh, náš výblot fantazie, ale je to výsledek konzultace odborníků. Týká se článku 245 a 246 a snažíme se tam vlastně vyjasnit právě tu odpovědnost v případě, že agentura provádí eh, operaci na základě smlouvy s třetí zemí, s členským státem nebo s jiným státem, nebo v případech, kdy ta operace Frontexu není předmětem smlouvy. Je to tedy taková snaha o vyjasnění situace, která i nadále bohužel zůstane zmatená. To je velký handicap této revize, rozšíří se pravomoci a odpovědnost, ovšem nedostatečně se vyjasňuje tedy ta zodpovědnost. Pokud jde o konkrétní mechanismu, a tím už končím, Eh, je, jsou tady otázky výcviku, analýzy rizik, operativních plánů, hlavních směrů. To je všechno vlastně před, to je určitá prevence, eh, etické kodexy a podobně. To jsou všechno věci, které by měly zabránit nějakým lidským dramatům. Pak je třeba zajistit ještě nezávislé sledování a nezávislé hodnocení. Bez toho nemůžeme doufat ve skutečně řádné uplatňování povinností v oblasti lidských práv, zejména pokud jde o ochranu osob, které žádají o azyl, protože to je ta hlavní otázka. Takže já bych si přála, aby zpravodaj přihlédl Eh, k tomu, že tam nebudou jenom prohlášení o lidských právech, ale konkrétní přesné mechanismy ve všech stádiích operací Frontexu. Děkuji. Nyní kolega Papa Nikolau. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byl velmi pozorný v průběhu celé této debaty. Uh, Eh, také jsem si velmi pozorně přečetl všechny pozměňovací návrhy. Jak vy víte, tak Řecko je zemí, která v tuto chvíli se musí vyrovnávat eh, s velkým nátlakem. Nicméně, ale přesto mám několik připomínek. V první řadě bych rád poděkoval panu Busotovi za jeho naprosto, ale opravdu naprosto skvělou práci. Tato zpráva je opravdu výjimečně dobrým základem pro posílení Frontexu, proto aby mohl Frontex dosahovat lepších výsledků a mohl být úspěšnějším. Je to dobrý systém, který posílí a zvýší ochranu našich hranic. Nicméně bych v tuto chvíli velmi krátce chtěl říct něco k tomu, co se právě v Řecku děje. Pokud se dnes v této chvíli zeptáte eh, eh, eh, Řeků na to, v čem spočívá největší příspěvek Evropské unie k ochraně hranic, tak mnoho z nich jistě řekne, že opravdovou solidaritu v rámci Evropské unie nějakým způsobem nepocitují. Ale Frontex je právě tou solidaritou, je stělesněním takovo, takové solidarity, protože e, dosahuje, jak jsem již řekl, velmi dobrých úspěchů a přispívá e, k ochraně hranic. v Řecku se operacím Frontexu věnuje pozornost. My sledujeme operace Frontexu. Nezaznamenali jsme žádné stížnosti týkající se porušování lidských práv, minimálně ne v naší zemi. Žádné eh, stížnosti jsme opravdu neobdrželi, to znamená, že Frontex opravdu konstruktivně přispívá k ochraně našich hranic a také k zlepšení našeho technického vybavení. To je to, co jsem chtěl říct. Ale pane předsedo, my jsme jsme si všichni vědomi a všichni souhlasíme, že Frontex musí být posílen a proto se musíme vynasnažit jeho, jeho efektivitu zvýšit. Pan Štrasa. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád vyjádřil eh, své uspokojení, které vyplývá z toho, že nejenom my, ale i ostatní frakce jsou opravdu e, spokojené s prací pana Busutila. E, my jsme opravdu velmi rádi, že jste se zhostil této práce. Tak a teďka k věci. Samozřejmě, že jde o posílení Frontexu. Samozřejmě Frontex musí být lepší, musí být efektivnější. A z toho důvodu je zcela um, jaksi nevyhnutelné, aby se Frontex zabýval také analýzou osobních údajů, samozřejmě vždy za předpokladu, že eh, bude docházet k velmi striktní ochraně eh, těchto údajů. Jde tady také o ochranu šengenského prostoru, to my všichni víme. Co se týče textu komise, tak my máme takový pocit, že v tuto chvíli eh, je Frontex ještě příliš, možná přes příliš ovládán eh, komisí. Eh, já si myslím, že tato pravomoc komise by tady měla být trošičku omezena, aby Frontex byl flexibilnější. Paní Keller. Děkuji. Například pokud jde o Řecko, byly tam vlastně eh, také německé eh, složky, které spolupracovali s pohraniční stráží a byli šokováni podmínkami, které tam viděli a pak se tam měli podívat i němečtí poslanci, kteří připravili zprávu, eh, která tedy neříká, že všechno funguje skvěle. Ano, týká se to operace Frontexu. Já mám tedy otázku na komisi. Pokud jsem to dobře pochopila, tak komise eh, tam do toho textu nedala příliš mnoho ustanovení o ochraně údajů, protože říkala, že nechceme, aby Frontex zpracovával osobní údaje. Teď eh, tady zaznělo, že se vám líbí ty pozměňovací návrhy o ochraně údajů. Znamená to, že jste tady změnili svůj názor? Eh, znamená to, že chcete, aby Frontex zpracovával osobní údaje? Nebo jak tomu mám rozumět? Kolega Corazza Bill. Eh, eh, grazie, presidente. I just would like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jen připomenout, že pokud jde o, o koordinaci operací Frontexem v okamžiku rozhodnutí rady vlastně pozměnit šengenský kodex se ve všech politických frakcích dospělo k dohodě, že je třeba najít jasná pravidla, aby se řešily eh, možné krize. A je ještě také řízení, které v této věci probíhá před Evropským soudním dvorem a bylo řečeno, že se to v novém nařízení o Frontexu, které tedy teď projednáváme a já proto jsem předložila příslušný pozměňovací návrh a poprosím eh, kolega by ho předložil, je to návrh číslo 70. Myslíme si, že by to mělo být i v usnesení parlamentu, že je třeba skutečně respektovat ty probíhající postupy a řízení a také jsem ráda, že Simon souhlasí s tím, aby byla vymezena jasnější pravidla. Děkuji. Děkuji. Já jsem také byl na seznamu řečníků. Chci nejprve poděkovat Simonovi za vynikající, velice konkrétní a vyváženou práci. A také děkuji za to, že přihlédl k názorům dalších politických frakcí. Řada z nás podala pozměňovací návrhy. Týká se to vlastně hodnocení, kontroly agentury, eh, pokud jde o fungování, náklady a průběh operací. Teď tedy ten systém eh, revidujeme, mimo jiné proto, že systém spolupráce s jednotlivými členskými státy nefungoval úplně eh, bezchybně. Komise nám potvrdila, že vlastně ty eh, jednotky rychlé reakce na hranicích jsou užitečné, členské státy eh, vlastně předpokládají eh, určitý seznam trestných činů, pokud k němu dojde, bude možné eh, zabavit určitý majetek nelegálně nabitý v souvislosti s, nebo ve spojení s mandátem Frontexu. Než dám slovo Simonovi, ještě bych chtěl vrátit slovo komisi, na kterou tady byl vznesen dotaz kolegyně Kellerové. Prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně Nechci říct, že by komise změnila názor. My jsme to řekli jasně na začátku, když jsme návrh přijali, tak jsme mysleli a obrátili se eh, i této věci na nás někteří eh, aktéři, abychom řešili otázku osobních údajů. A komise se rozhodla, že to tedy proskoumá dopodrobná a to je vlastně jediný důvod, proč komise nezmínila osobní údaje ve svém původním návrhu. Ale jak řekla naše komisařka při přijímání návrhu komise, tak paní komisařka jasně uvedla, že v tomto okamžiku tedy to, to zkoumáme a že bude-li to třeba, tak se ještě vlastně k té diskusi vrátíme a učiníme určitý inventář všech informačních systémů, které jsou použitelné v oblasti spravedlnosti a vnitra. A teprve poté tedy můžeme eh, toto řešit v diskusi a zkoumat, zda je skutečně potřeba to nějak upravit. Pokud zjistíme, že ano, tak zvolíme nějaký konstruktivní přístup, ale prostě neznamená to, že by, si, eh, že by komise nějak v této věci změnila názor. Děkuji. Děkuji, Simon Bosutil. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat všem kolegům za ta laskavá slova na mou adresu. Předpokládám, že kdybych tedy měl vycházet z toho, jak dopadne tento text na základě těch blahopřání, tak asi bych si musel myslet, že to hlasování bude jednomyslné, ale život je bohužel trochu složitější a určitě ještě povedeme další diskuse, než dospějeme tak daleko. Nyní tedy k pár konkrétním otázkám. Lidská práva plně eh, souhlasím s tím, co říkala paní Flotr, že opravdu potřebujeme operativní mechanismus, který zajistí, že základní práva budou řádně sledována. A to je přesně ten důvod, proč se mi líbí pozměňovací návrh liberálů, který skutečně předpokládá zřízení poradního orgánu, který by zahrnoval vlastně agenty, ale i aktéry, kteří nejsou členy agentury. Nicméně jsem celkem vstřícný i k případným dalším doplněním a určitě také jsem ochoten zvážit návrh paní Lochbiller, to znamená, že by se operace zastavila v případě, že eh, se zjistí, že dochází k porušování lidských práv. To se týče ochrany údajů, tady bych eh, chtěl navázat na to, co říkala Sylvie Guillaume. Je pravda, že je možné klást si otázku, proč agentura jako Frontex by měla zpracovávat osobní údaje. Ale e, byla si s námi ve Varšavě a všichni víme, že agentura řekla zcela jasně, že přes všechny zdroje, které do toho vkládáme, je někdy nemožné využít informace, které jsou tedy připravené a využít je na misích, za které všichni platíme. A protože ty informace nemůže zpracovat, tak nemůže prostě naplnit svůj mandát a je tedy do určité míry ochromena a omezena v tom, aby e, byla dostatečně efektivní. Právě proto, že nemůže zpracovávat údaje, protože k tomu nemá žádné právní e, možnosti. Nicméně e, samozřejmě jsem připraven se nad tím e, zamyslet v souvislosti s EDPS, nebo s tím tedy problém. Myslím, že u ochrany údajů se nám asi podaří dospět ke koncenzu nebo alespoň získat většinu. Já tedy doufám, že i v další fázi se mi podaří získat co nejširší podporu už jenom proto, že, jak říkala Cecilia Wikstrom, velice to posílí parlament při jednání s radou. A nebuďme naivní, milí kolegové, je jasné, že rada bude ještě minimalističtější než my v této věci. Takže čím budeme mít větší většinu, tak tím silnější potom budeme při vyjednávání s radou a snad dospějeme i k dohodě v prvním čtení. Jak říkal Georgios Nikolaus. potřebujeme skutečně efektivnější Frontex a to ne zítra, ani dnes, ale už včera jsme to potřebovali a to velice naléhavě. A ještě bych chtěl poděkovat sekretariátu a především té dámě, která sedí vedle vás, pane předsedo, protože bez podpory sekretariátu samozřejmě by ta naše práce nebyla vždy úplně možná anche su quest'ultima considerazione direi che tutti quanti ano, ano, všichni souhlasíme s tím, co jste řekl na závěr, samozřejmě. Ve světle vašich připomínek a ve světle dnešní debaty si myslím, že v tuto chvíli můžeme říci, že v polovině března bychom mohli provést první orientativní hlasování. Doufáme, že pan Buster bude mít do té doby dost času na to, aby upřesnil některé ze zmíněných bodů a doufáme, že budeme mít dost času to všechno projednat se stínovými zpravodaji a že bude moci vypracovat kompromisní návrh. Sice jsme měli na našem programu jednání ještě jeden bod, ale bohužel nemáme již čas. To znamená, že tímto bych rád ukončil dnešní jednání a zahájil jednání koordinátorů. Děkuji, nashledanou.